So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte auf die Plätze einzunehmen. Milí kolegové, milé kolegyně, uh, prosím, posaďte se. Možná, že by bylo dobré, kdybychom trochu zvýšili činnost a klimatizace, tak abychom mohli snížit vlhkost místnosti, protože vzduch tady není kvalitní. Žádné změně návrhu pořadu jednání nedošlo, to znamená, že eh, bych nejprve rád řekl, že máme k dispozici všechny jazyky, kromě toho eh, máme na eh, našich stránkách zápis z 11. 12. února Eh, potom eh, zápis cesty do Irska eh, z 28. a 29. dubna. Tehdy se konala tato cesta. To znamená, že tyto zprávy si můžete stáhnout z webové stránky Envy dneska tu máme 620 návštěvníků, kteří přijeli na pozvání paní Grostet. Eh, přijedou ve 14 hodin 30 a zůstanou eh, mezi námi do půl čtvrté. Kromě toho eh, bych vám rád řekl něco o trialogu. Měli jsme, nebo dneska večer mezi 7. a 22. hodinou se bude konat e, třetí trilog, potom e, máme další trilog ABS, e, to bude zítra dopoledne. Pokud jde o tabák, tam se také bude konat trilog, druhý už se konal 12. listopadu a další trilog se bude konat mezi 9. a 12. prosincem, to znamená, že se bude jednat tři dny, alespoň je to tak napsáno v mých podkladech, eh, a potom klinické pokusy, tam se třetí trilog bude konat 4. prosince a eh, další potom bude 12. Eh, prosince. Včera jsme dosáhli dohody s radou, pokud jde o CO2 a auta, hm, to znamená zpráva Olmer. K tomu můžeme říci, že kompromis je přijatelný ze strany parlamentu. 5 eh, aut eh, může eh, po 345 dní vykazovat větší hodnoty. Všechny, všechno ostatní zůstalo tak jako během červnového trialogu. To znamená, že v tomto smyslu jsme eh, byli úspěšní a já tady děkuji všem stínovým zpravodajům a všem zpravodajům. Myslím si, že jako tým jsme tam odvedli dobrou práci. Mario Pirillo eh, tam byl také jako stínový zpravodaj, takže vám velmi děkuji. A nyní budeme pokračovat. Máme zápisy z 10. října, 17. října, 24. října. Pokud nemáte žádné námitky, tak je považuji za schválené a začneme hned další zprávou eh, zmiňovaného pana Stínového zpravodaje, který ale v tuto chvíli vystupuje jako pan zpravodaj. Je to bod programu číslo 4, eh, zpráva paní Pava Pirilo, který nyní obdrží slovo. Prosím. Grazie, presidente. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že se všichni zhodneme na tom, že úřední kontroly jsou v agroalimentárním sektoru zásadním předpokladem pro zajištění lidského zdraví, ale také zdraví zvířat a plodin. Nesmíme také zapomínat na mezinárodní kontext a na vývozy z Evropské unie a dovozy do Evropské unie. V obou těchto oblastech je potřeba zajistit dodržování pravidel a zajištění, zajistit přidanou hodnotu. Loni v květnu byl vydán legislativní balíček a spustili jsme strategii spole až na stůl, tak byla nazvána. Je to strategie, která má podkládat eh, jaksi bezpečnost potravin. Úřední kontroly se v tuto chvíli řídí nařízením 882 z roku 2004. Je potřeba tyto kontroly zjednodušit, zefektivnit a navíc harmonizovat, tedy vytvořit jeden jediný přístup k těmto kontrolám. Chceme tedy vytvářet jasná pravidla a tím snižovat problémy, které se v této oblasti vyskytují. Některé problémy vznikaly kvůli nejasným pravidlům, kvůli rozdílům v jejich výkladu Na samý začátek chci říci, že zatím k tomuto tématu nedošlo k výměně názorů, takže má zpráva je opravdu návrhem. Není vyčerpávající. Jakmile proběhne rozprava, budu schopen do zprávy případné připomínky zapracovat. Je potřeba zajistit především minimální četnost kontrol v budoucnosti a to z toho důvodu, že v tuto chvíli panují obrovské rozdíly v četnosti mezi členskými státy. V některých zemích probíhají kontroly každý měsíc, v jiných zemích jednou za rok. A má to dopady jednak na bezpečnost potravin a druhak také na důvěru spotřebitelů. Pokud budou četnější kontroly, tak určitě spotřebitelé z toho budou mít větší pocit bezpečnosti. Proto se domníváme, že Evropská komise by měla aktiv přenesené pravomoci stanovit minimální četnost úředních kontrol. Dalším důležitým aspektem jsou podvody s potravinami. Je to problém, se kterým se potýkáme v Evropské unii. Poslední byl skandál s koňským masem. A proto si myslím, že je dobré založit takzvaná evropská referenční střediska. Cílem těchto evropských referenčních středisek by bylo zajistit lepší kvalitu eh, našich potravin a následně tedy to bude mít i dopady na naše zdraví a blahobyt. Navíc je potřeba zajistit zveřejňování informací. Kromě toho je také potřeba informovat o případných nápravních opatřeních. Dostal jsem několik připomínek a měl jsem pocit, že u tohoto nařízení vzniká jistý zmatek. A určité věci jsem chtěl vyjasnit. Kromě obecných kontrol zde také hovoříme o odvětvových kontrolách. V článcích 8 až 14 máme stanovena obecná pravidla, zatímco v článcích 15 až 20 máme odvětvová pravidla. Kromě toho v této zprávě se také hovoří o výjimkách pro mikropodniky a o úředních poplatcích. Tato část návrhu Evropské komise, která tedy chce sprostit mikropodniky z povinnosti platit tyto poplatky, se mi líbí, ale připadne mi trochu široká. Pokud překračujete práh příjmu těch dvou milionů euro, respektive pokud nastavíte ten obrat na dvou, miliony, na dvou milionech euro, tak to bude mít eh, takový dopad, že to vyloučí spoustu podniků. Proto já bych chtěl, abychom eh, to snížili na 200 tisíc. Můžeme se ale nad tím ještě zamyslet, uvidíme, jestli nějaký jiný práh by byl účinnější. V každém případě jsme chtěli spustit diskusy a dozvědět se, co si o tom myslí ostatní kolegové. Pokud eh, zde budeme mít aktiv přenesené pravomoci, u odvětvových otázek, tak i tady musíme být pozorní. Máme zde pozněvací návrh 48, který odkazuje k chybě, protože tam je odstavec 2, k tomu by se odkazovat nemělo. Dobrá, to je pro tuto chvíli asi všechno, protože bych si velmi rád vyslechl vaše názory. Děkujeme, panu Perilu. Um, máme tady mezi sebou Richarda Zebra. Jsme za to velmi rádi, takže mu předávám slovo. Uh, Horst Schnellhardt, povoláním lékař, uh, respektive veterinář má tady zvláštní uh, znalosti. Bohužel v tuto chvíli je na schromáždění AKT, nemůže tu být. Nicméně budu uh, ho o dnešní rozpravě informovat. Připravil text, kterého se budu držet, protože on za to zodpovídá v naší frakci a má určité pochybnosti o tom, že eh, ta, to stávající nařízení o kontrolách by mělo být nahrazeno novým nařízením. E, má pochybnosti o tom, jestli to nařízení je skutečně lepší, má pocit, že e, ty skandály v potravinářském průmyslu, skandál e, s koňským masem už byl zmíněn, ovšem vyžadují určitou analýzu. Zmínil některé problémy, jednak oblast působnosti říká, že není nutné, Eh, zmiňovat eh, nebo schrnovat všechny právní předpisy do jednoho eh, právního aktu, protože ty právní předpisy fungují jinak z procesuálního hlediska. Kromě toho má pocit, že bychom tedy měli ponechat dotyčná ustanovení v příslušných odborných právních oblastech. Další věc. Samozřejmě, že příslušné orgány mají mít možnost při ohrožení veřejného zdraví, eh, například v případě eh, koňského masa, eh, informovat občany o podezřelých produktech. Nicméně v jiných případech, možná si vzpomínáte na okurky nebo rajčata, v takových případech může zbytečná panika vést eh, k trvalým ekonomickým problémům pro mnoho podniků, aniž by eh, měli eh, na těch okolnostech nějakou vinu. To znamená, že je potřeba jasně definovat, kdy úřady budou zveřejňovat jaké informace, především tehdy, pokud se jedná o citlivé údaje dotyčných podniků. Další oblast který, která vyvolává problémy, se týká zveřejňování konkrétních výsledků eh, kontrol, především eh, systém klasifikace, protože to představuje pouze zachycení aktuálního stavu. E, nicméně e, většinou se jedná o trvalý proces, kterým, kterému musí být podniky vystaveny průběžně celou dobu. To znamená, že by bylo dobré, kdybychom informovali o e, nějakém trvalém vývoji a kontrolovali ty podniky trvalé, ne jenom aktuálně v určitém eh, okamžiku. Eh, kromě toho, podobně jako Mario Pirillo, eh, představuje, vidí pan kolega problémy s aktiv přenesené působnosti, protože to je obecný problém tady v parlamentu. V takovém případě nemáme možnost do legislativního schvalování zasahovat. Nicméně Některá ustanovení tady nejsou obsažena v základním právu a to je problém. To znamená, že eh, je potřeba je tímto způsobem zahrnout do aktů v přenesené působnosti. Eh, nicméně v takovém případě budeme k tomu moci říci pouze své ano nebo své ne. Eh, ale to se eh, tady netýká pouze tohoto případu. Díky Lisabonskému, Lisabonské smlouvě má Evropský parlament silnější, širší pravomoci a myslím si, že by tedy jeho pravomoci neměly být omezeny. Nyní poplatky. Jak víte, jsou tu i předpisy o poplacích. Pan Schnellhorst je toho názoru, že by e, se tady měly poplatky rozšířit i na jiné oblasti potravinářského průmyslu. Ideální by byl systém financování na základě daní, nicméně e, si myslím, myslí, že v tuto chvíli je to jen těžko politicky prosaditelné, vzhledem k tomu, že systémy v jednotlivých státech se liší. Kromě toho eh, se domnívá, že při takovémto eh, konceptu to musí být eh, zaručena férovost, tak aby ty podniky, kterých se to víc týká, do toho byly také více zapojeny. Eh, všechno eh, to musí být správně posouzeno, tak abychom zohlednili různé socioekonomické podmínky a různou kupní sílu v jednotlivých členských státech. Samozřejmě, že musíme propočítat i administrativní náklady, náklady na byrokracii, tak abychom eh, je dokázali nějak kompenzovat. Další věc, která si zaslouží zvláštní pozornost, to jsou malé a střední podniky, jak víme, právě v oblasti potravinářského průmyslu působí celá řada malých a středních podniků. Tolik tedy k textu eh, Horsta Schnellera. Pokud jde o eh, poplatky, tak si myslím, že e, tady je ten problém skutečně závažný a myslím si, že bychom to měli pečlivě zvážit, tak abychom e, nevel dítě s vaničkou. V každém případě víme, že předběžné eh, odsouzení nějakého podniku má závažné ekonomické dopady. To znamená, že musíme být velmi obezřetní v tom, co všechno budeme eh, úředně zveřejňovat. Eh, v tomto ohledu existuje celá řada kontrolních mechanismů, které již dobře působí a které tuto oblast upravují. Děkuji. A nyní pan kolega Paulsen, ten tu není, takže Bart Stas. Dank u wel, voorzitter. Um, ik, uh, ik verwelkom het, uh, het voorstel van... Děkuji mnohokrát. Tento návrh vítám. Myslím si, že jenom potřeba se zabývat více širším rámcem. Každý potravinový skandál podkopává důvěru spotřebitelů. Proto potřebujeme kontroly, které budou odrazovat ty jsou zásadní pro posílení důvěry spotřebitelů. Základní pravidlo spočívá v tom, že veřejné orgány musí zajistit adekvátnost takovýchto kontrol. Vláda prostě musí zajistit, že ve státní správě bude dostatek finančních zdrojů a dostatek lidských zdrojů, které navíc budou dobře vyškoleny. Zdá se to být samo sebou, ale když se podíváte na situaci v praxi, tak zjistíte, že tomu tak není. V mé vlastní zemi, v Belgii, minulý týden proběhla kontrola, na základě které se zjistilo, že federální kontrolní služby, které jsme považovali za velmi dobré, museli snížit počet kontrol a zaměstnanců kvůli rozpočtovým opatřením a mělo to zásadní dopad na jejich práci. To je nepřípustné. Když se podíváte na to, jak se mezinárodně převážejí potraviny, tak uvidíte, že je potřeba, aby probíhala účinná spolupráce mezi kontrolními orgány různých zemí. Máme už systém včasného varování, který funguje celkem dobře a za chvíli budeme hlasovat také o zprávě paní Lange o podvodech potravinových, takže možná bychom mohli mít takovýto systém časného varování i u podvodů potravinových. Není to nutně otázka veřejného zdraví, ale má to v každém případě takovýto podvod dopad na spotřebitele. Samozřejmě, že nějaké Neoficiální kontroly jsou v pořádku, ale hlavně potřebujeme úřední kontroly. Kromě toho také musí probíhat analýza rizika, a to řádným a dostatečným způsobem. Také musí probíhat namátkové kontroly dopředu neoznámené přímo na místě. Protože tyto kontroly často vedou k přesnějším výsledkům. Platí to především eh, pro případy kontrol FVO. Tyto kontroly jsou často hlášené dopředu. Myslím si, že i FVO by mělo provádět namátkové kontroly. Jak se to bude všechno financovat? Jak jsme říkali, veřejné orgány jsou postiženy eh, rozpočtovými škrty. Je to velká škoda ale v každém případě je potřeba zajistit řádné kontroly a je třeba zajistit, aby ty kontroly byly nezávislé, aby byl řádně oddělen kontrolor od kontrolovaného. Kontrolní orgány musí být nezávislé. neměly by spadat podle nás pod ministerstvo zemědělství, nejbrž pod ministerstvo zdravotnictví. Když paní Rod Berend předsedala výboru, který se zabýval nemocí šílených kráv, tak jsme právě zaznamenali, že ty kontroly provádělo ministerstvo zemědělství a často to nebylo tak úspěšné, jak by to mohlo být. Kdyby to tehdy řešilo generální ředitelství Sanko, tak by to bylo lepší než generální ředitelství Agri. Já jsem pro transparentnost. Je dobré poukazovat na výníky, pokud to máme podložené jasnými fakty. Potřebujeme ale i vnější zajištění kvality a externí kontroly. A Nakonec ještě říci, že k tomu předložím pozměňovací návrh, že je dobré zajistit, eh, abychom nalezli nejenom problémy, ale abychom tyto problémy sankcionovali. Pokud dojde k podvodu, musí následovat sankce. A pokud ta sankce není dostatečně odstrašující, tak eh, jsme se minuli a nedosáhli jsme svého cíle. To jsou tedy zhruba ty hlavní věci, o kterých se budeme bavit s panem zpravodajem. Ten text se ubírá správným směrem, je potřeba ho jenom trochu doladit. Děkuji. Julie Görling für die ECR. Thank you. Julie Görling za ECR. Děkuji jenom velice stručně. Děkuji mnohokrát za zprávu panu zpravodaji. Jedna věc, která na mě vyskočila v celé této zprávě, je, že je potřeba dávat pozor na dodržování zásady subsidiarity. A existuje v řada oblastí, kde se zdá, že plíživým způsobem se do subsidiarity zasazuje, zasahuje. A prostě členské státy mají své zodpovědnosti a jsou tam jasně zastavené hranice. Především jde o rozsah aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Máme snižovat administrativní zátěž a zjednodušovat, ale u řady těchto rámcových nařízení se člověk nakonec říká, jestli nakonec se tím situace nestane ještě složitější. Jestli budeme vidět, kdo je zodpovědný za co. Máme tam 160 článků, takže je to velmi dlouhý a komplikovaný text a proto je potřeba, aby prováděcí předpisy byly řádně naformulovány. Co se týče poplatku, tak zde nebereme dostatečně v úvahu specifika jednotlivých členských států, jak co do jejich hospodářské úrovně, tak co do schopnosti vybírat tyto poplatky. Členské státy musí mít flexibilitu musí mít povinnost zajistit, že probíhají kontroly v souladu s tímto rámcem a že se za ně mají vybírat poplatky. Nicméně, jak ty poplatky budou fungovat, bychom neměli diktovat. Děkuji také za pozněvací návrh 39 týkající se prvovýroby. Já jsem osobně pracovala na horizontálních nařízeních SZP a vím, že už tímto způsobem zemědělci přispívají k těmto kontrolám a proto by neměli platit znova. Kontroly se mají týkat celého řetězce. V podstatě takto se stane, že bez tohoto pozměvacího návrhu by to jenom přeúčtovali všichni těm prvovýrobcům. Prvovýrobci v podstatě už to nemají komu přeúčtovat. A už v tuto chvíli se nacházejí pod eh, velkým tlakem, velkým finančním tlakem. A pokud eh, tyto zemědělské podniky nebudou vydělávat, tak se neudrží při životě. Takže je potřeba je v této oblasti nezatěžovat. A nakonec ještě pár slov o potravinách. Tento návrh o úředních kontrolách vystupuje do popředí právě v souvislosti také s tou aférou s koňským masem, na kterou je potřeba reagovat. Nicméně je potřeba, abychom tady neslučovali několik problémů. Existuje rozdíl mezi úřední kontrolou a kontrolou podvodů. Ověřování dodržování evropské legislativy je předmětem takovýchto kontrol. Tyto kontroly nejsou nutně prostředkem odhalování podvodů. Ano, vytváří se tím určitý rámec, na základě kterého se dozvíme, jestli jednotliví aktéři konali řádně Nicméně identifikace podvodů se opravdu týká v podstatě policejní práce a vyžaduje si namátkové kontroly. Je potřeba, aby daný subjekt nevěděl, kdy bude kontrolován. Pochopitelně, že tady nemůžeme mít žádná rigidní pravidla, protože jinak by věděli, jaká ta pravidla jsou. Musíme vytvořit flexibilní systém, který umožní namátkové kontroly. Právní úprava o úředních kontrolách nejspíš není vhodným místem, kde bychom měli toto řešit. Je potřeba vytvořit určitá základní pravidla a na ně potom stavět dále. Děkuji. Kristof Fjellner a potom Linda McAlvin. Děkuji mnohokrát. Pokud byste se mě zeptali před dvěma týdny, jestli bych chtěl hovořit o této otázce, tak bych asi řekl, že ne ale bylo to předtím, než jsem si uvědomil, že tyto kontroly jsou velice široké a že toto nařízení je velmi obsáhlé. Já jsem se chtěl účastnit této rozpravy, do které předložím pozněvací návrhy na základě toho, že jsem si uvědomil, že toto nařízení nám bude společně regulovat i rozmnožovací materiál pro lesy, a rozmnožovací materiál pro budoucí potraviny. Ano, obě oblasti potřebují kontrolu, ale jiným způsobem. A proto si myslím, že by bylo dobré zachovat stávající směrnici týkající se rozmnožovacího materiálu v lesech. Na druhou stranu, pokud něco funguje, tak proč to měnit? A hovořil jsem o tom s různými členskými státy, Pročetl jsem si podkladové materiály a měl jsem pocit, že všechny členské státy chtějí zachovat stávající směrnici týkající se rozmnožovacího materiálu a že naopak toto nařízení určitě povede k zatížení všech zainteresovaných stran, pokud bychom všechna pravidla, která se týkají potravin vznesly i na rozmnožovací materiál lesní povahy. Dále si myslím, že to nemusíme nutně měnit z jednoduchých důvodů a to, že příslušná směrnice je poměrně nová, je z roku 99. A je to příklad směrnice, která byla poměrně dobře zaváděna ve všech členských státech. Ta směrnice je pouze 10 let stará, takže její ustanovení jsou moderní a nevidím důvod ji novelizovat prostřednictvím tohoto nařízení. Pokud se ale pustíme cestou navrženou Evropské komise a budeme postupovat k těm, ten, ke všem těmto materiálům stejně, tak to povede k navýšení nákladů lesních podniků. Protože třeba pokud bychom měli stejný systém dohledatelnosti, tak by mě nepřekvapilo, kdyby někteří majitelé lesů snižovali diverzitu lesního porostu, protože to snižuje náklady na dosledování. Já pochopitelně chápu, tímto aspekt, chápu tyto aspekty e, dosledovatelnosti, pokud jde o rostliny, které jdou do potravin, ale prostě pokud jde o dřevo, tak to je něco úplně jiného. Závěrem tedy chci říci, že určitě potřebujeme tuto obecnou právní úpravu, ale je potřeba se zabývat i podrobnostmi. A z toho důvodu jsem právě hovořil o lesech, protože se v tom vyznám. Možná existují i jiné oblasti, u kterých nepotřebujeme stejné zacházení jako u potravin ale to nechám na, ostatní, na ostatních. V každém případě se ale myslím, že bychom měli probrat všechny oblasti jedno po druhé. Pro tuto chvíli nechci, aby tam byl lesnický rozmnožovací materiál. Linda McKeven, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodaji za to, eh, že se zabýval takto složitou oblastí. Myslím si, že je škoda, že to parlament dostal tak pozdě ve svém funkčním období. Protože kolegové jsou teď pod velkým tlakem a dokončuje se řada legislativních návrhů a obávám se, že nebudeme moci věnovat dostatečnou pozornost tomuto obrovskému právnímu aktu, který slučuje tolik jiných právních aktů. Já mám vždy strach z těchto megazákonů, které se snaží sloučit všechno do jednoho aktu a také mám strach z počtu aktů v přenesené pravomoci, které z toho vznikají. Nedávné zkušenosti s různými akty v přenesené pravomoci, přenesené pravomoci v oblasti potravinářských kontrol mě zrovna nenaplňují důvěrou že bychom měli nechat tato rozhodnutí na technické výbory. Často protože se tam lidi nechtějí dohodnout, anebo nechtějí přijímat nepopulární rozhodnutí, tak nehlasují, zdržují se hlasování a nakonec výsledek eh, aktů v přenesené pravomoci, který dostáváme do parlamentu, je neuspokojivý. Takže bychom se měli zabývat počtem aktů v přenesené pravomoci. A chci se zeptat ještě Evropské komise. Já vím, že jste na tomto textu pracovali roky. A vím, že se říká, že náklady, eh, že eh, úřední kontroly nerovná se podvody. Nicméně, vaši lidé nám řekli, že jste se poučili z minulosti a že toto poučení zapracováváte do tohoto návrhu. O jaké poučení konkrétně jde? Pokud chcete něco takto právně upravnit, tak co to vlastně je? Kolegové hovořili o nezávislosti kontrolorů, především co se týče sektoru masa. Když někdo pracuje na jatkách, tak to není úplně jednoduché pracovní prostředí. Prostě není to místo, kde můžete jít za šéfem a upozornit na problém. Prostě tam jede linka. V mnoha případech to jsou přistěhovalci, kteří tam pracují za eh, v řadě případů Eh, neblahodárných podmínek. A prostě schopnost zamě- řádových zaměstnanců eh, to se obracet na management není úplně dokonalá. Co to vlastně znamená modernizace komise, když tady o ní hovoříte? Tady hovoříme o modernizaci. V minulosti to spíše znamenalo deregulační rámce eh, v rámci inspekcí masa. A mě to opravdu zajímá, protože v podstatě po tom skandálu s koňským masem se začalo hovořit o četnosti kontrol. Ano, co šest měsíců se dělají kontroly na jatkách. Navíc, respektive mají tam i úředního veterináře. Ale e, co se týče zpracovatelských závodů, tak ty se teď skoro vůbec nekontrolují, přičemž v minulosti ty kontroly byly četnější. Bavil jsem se o tom s kolegou z Velké Británie, který měl na starosti kontroly masa a říkal, že Některé zpracovatelské závody jsou hodně kontrolovány, protože v podstatě tam posílají samotné maloobchody své kontrolory. Takže v podstatě se to tam často u těch některých producentů duplikuje, zatímco u malých závodů ty kontroly neprobíhají. Nezamyslela se komise nad tím, že bychom mohli se více soustředit na ty malé podniky, které nejsou kontrolovány od jinut? Takže prostě ty porcovací závody musí být kontrolovány nejenom jatka. A potom se tam hovoří o bezpečnosti potravin. Minulý týden jsme hovořili o změnách kontrol masa Někteří také začali najednou hovořit v této souvislosti o kvalitě potravin. Hovořilo se tam nenutně o produktech, eh, ze kterých onemocníte, ale prostě to nechcete jít třeba maso, ve kterém je absces. Takže bychom možná měli hovořit i o kvalitě masa a nikoli jenom o zdravotné nezávadnosti. Hovořilo se tam dokonce o tom, že s nějakou chemickou látkou se má spojovat malé kousky masa, které se odeberou od kosti do větších kusů. Eh, veřejnosti jde o kvalitu potravy, nikoli jen o bezpečnost. A mám pocit, že tady to není úplně ošetřeno jak vlastně se veřejnost dozví, co se dostává do jejich potravin. Děkuji. Eh, Lindě McEwan nyní Juzo a potom eh, Dagmar Orpirant. Bez mikrofonu. Děkuji mnohokrát. A děkuji také panu Perio. Piriovi velmi si vážím jeho práce. Obecně chci říci, že souhlasím a s panem kolegou a Schnellhorstem. Máme určité pochybnosti týkající se rozšíření působnosti na všechny sektory týkající se třeba i lesu, protože to přece není součástí potravinového řetězce. Co se týče označování zeměpisného původu, spadá to tam nebo ne? To bychom také potřebovali vědět. Také je potřeba, abychom měli jasnou definici úředních kontrol. Momentálně ten text není úplně jasný. Možná bychom mohli odstranit kapitolu jiné úřední kontroly, protože přece všechny úřední kontroly jsou hlavně úřední. Tady se tedy hovoří o úředních kontrolách a jiných kontrolách mě není úplně jasný ten rozdíl. Komise navrhuje řadu aktů v přenesené pravomoci, navíc tam máme kontroly členských států, které by neměly spadat do pravomoci komise, ale pod národní kompetence. Všechny členské státy musí se řídit nařízením a všichni by se měli to zařídit tak, jako chtějí. Komise navrhuje, aby se poplatky řídily přímo orgány, které provádějí kontroly a použili se na tyto kontroly. Nicméně v některých státech, jako třeba u nás ve Španělsku, existuje systém jiný. Tyto poplatky vybírá ministerstvo hospodářství a potom je přerozděluje je to potřeba nějak ušetřit. A potom, co se týče vývozu, tak to je kompetence členských států. Komise by to tady neměla omezovat, protože se to týká bilaterálních dohod zemí, které vyvážejí a zemí, které dovážejí. Co se týče výrobků ze třetí zemí, tady se domníváme, že komise překračuje své pravomoci. Týká se to pouze té třetí země a členského státu, který chce vyvážet. Děkuji, Dagmar Ron a potom Jean Stuart Enu, prosím. Takže Dagmar. Ještě ne, ještě ne. Ještě ne, ladies first, nejprve paní Rod Matias. Um, Děkuji mnohokrát, Matiasi. Je to trošku jako deja vu, když poslouchám tyto diskuse a velice jsem váhala, jestli vůbec mám žádat o slovo. Protože upřímně řečeno, někdy si myslím, že je lepší nehlásit se k bodům, u, které, u kterých víte, že je znáte příliš dobře. A aniž bych chtěla být nějak arrogantní, nebo bych chtěla přehánět, nikdo v této místnosti, kromě mě a pana Stáce, zná tyto otázky, důvody, skandálu, kontroly a tak dále. Když poslouchám vás, když poslouchám Judy Girling, bohužel musela odejít, tak tyto lidé nejsou z tohoto světa. Skutečně nejsou z tohoto světla. Když slyším, že je důležité, abychom se drželi otázky subsidiarity a že je na členských státech, aby to řešili, ano, je to pravda, je to na členských státech a bylo to na členských státech, eh, než se nám objevil ten skandál s potravinami, kdy se rozhodli, že nebudou označovat eh, například eh, krmivo pro přežvíkavce, že jsou to zvířata, která mohou trávit pouze rostlinné krmivo. Ano, je na členských státech rozhodnout se mít velice levné krmivo. A až poté, co byl tento skandál zjištěn, kdy jsme zjistili, že máme celou řadu infikovaných zvířat, tak jsme pochopili, že to bude mít dopad na lidi, že to povede ke vzniku Freudce eh, Jakubovi nemozy, takže jsme museli také vyškrtnout tisíce stránek a to udělali členské státy. A jak teď věří členským státům, že provádějí náležité kontroly, i když to může být velice profesionální, čestný člověk, tak bohužel je to velice vzdáleno situace. A já ocením, co dělal pan zpravodaj snaží se velice tvrdě pracovat na těchto otázkách. Ne, že bych souhlasila s pozměňovacím návrhem 39, ale tam mám pocit, že jsme příliš optimističtí, že příliš věříme produkci na místě a také předprodukčnímu cyklu. To je jediné místo, kde mám určité pochybnosti. Nicméně chtěla bych eh, vás eh, trošku přivést do reality, když hovoříme o realitě a kolegyně McEwen byla nesmírně pertinentní, tak není to snad eh, tak, že jsme se již poučili z minulosti a opět eh, členské státy se poučili z těch eh, bývalých situací. Můžeme připravit skvělý zákon, ano, to umíme. Doufám, že to bude téměř dokonalé, až o tom rozhodneme. Nejsem si jistá, zda jsem si vyslechla všechny, i zda všichni kolegové jsou ochotni toto učinit, ale potom se budu zodpovídat veřejnosti a budu říkat, že eh, je ohrožena kontrola eh, potravin a v podstatě je to jasné, že vystavují tento systém riziku. Ale i když uděláme nejlepší možnou legislativu, tak co se stane? Máme tady 28 členských států Evropské unie, téměř 540 eh, milionů obyvatel a jako Evropská unie nemáme inspektory. Nemáme miliony inspektorů. Toho nejsme schopni, takže musíme spoléhat na pravomoce členských států. A budou členské státy skutečně na naší straně? Budou členské státy ochotny investovat eh, do více inspekcí, lepších inspekcí? Ne, pochopitelně ne. Podívejte se na poslední legislativu, kterou máme před sebou, která se týká inspekcí v oblasti prasat na jatkách. Už jsme zmínili jatka. Já nevím, kolik z vás navštívilo jatka ráno, když tam je pěkně rušno. Já jsem byla v takové továrně. Byla jsem v celé řadě takovýchto zařízení a Matias, vím, že tam byl také, také jste z této oblasti a znáte to. Já jsem tam byla a vím, jak se tam pracuje, jak je tam objem práce, jak to tam všechno probíhá. Je to naprostá iluze, pokud to tady nějak rozředíme a rozmělníme. Lidé z DG Sanko připravili akt přenesené pravomoci a daný návrh, aby pouze snížili četnost prasat takže to je špatné rozhodnutí, protože ty problémy prostě nebudou jenom viditelné a je to odůvodnění členských států, aby mohli dále rozmělňovat to, co tady máme před sebou. Mohu pokračovat v tom, co říkala Linda, ale nikdo z komise ani nemůže mít možnost nebo pokusit se zhodnotit jak jsme se poučili z minulosti, jak je to zohledněno v této legislativě, ale jak to dělají členské státy, já to vím a vy to také víte. Zvyšují členské státy svůj tlak, aby všechno bylo jasnější? Například, když se podíváme na značení původu země v případě zpracovaného masa, došlo k tomu skutečně? Vidíme hodnocení dopadu z komise. Já vím, že jsem se neměla přihlásit, Matiasi. Je to skutečně mé téma posledních 15 let. Víme, že komise provádí hodnocení dopadu, ale je to příliš drahé označit eh, místo původu u zpracovaného masa. Ani to nemá žádnou přinesou hodnotu, ale kdo rozhodl, že to spotřebitelé nechtějí? Až budou volby, tak uvidíte, že ten přístup veřejnosti bude odlišný od toho, co prosazuje komise. Takže Kolega udělal vše, co bylo v jeho silách, kromě tedy pozměňovacího návrhu číslo 39, ale ať máme cokoliv, tak eh, pokud někdo z EKR bude hovořit o subsidiaritě, tak dobrovolně vědomě vystavuje spotřebitele nebezpečí, protože členské státy zcela jasně nechtějí mít lepší systém, nechtějí mít větší četnost inspekcí. Pokud bude nějaký skandál, tak naopak to chtějí eh, E, zakrýt a nechtějí posílit danou legislativu. Ano, a není John Stuart Enio, prosím. Right, my Já se omlouvám, že se k tomu také vysvětlím. Já jsem byl velice rád, když jsem si vyslechl svoji kolegyni Berens. Chcete si poslechnout, co budu říkat já? Děkuji, protože zdá se, že vy toho víte hodně o chorobách zvířat, jakým způsobem se o ně starají. A já jsem farmář, já jsem prošel sluntavkou, kulhavkou, měl jsem akry, mokřin a viděl jsem jehňata, jak eh, tam umírají a bohužel eh, u nás se ty postupy byly tak přísné, že jsem neměl možnost jim vůbec nějak pomoct. Také jsme měli problém se salmonelou. A v některých zemích eh, v podstatě jsme si rok říkali, co budeme dělat, až budeme mít pozitivní test salmonely. Ale britský promysl je tak efektivní, že se tyto případy neměly. Všechny testy byly negativní. A potom přišla pojišťovna a začala říkat, ano, Myslíme si, že vás teď pojistíme. Odkud přichází problém salmonely? Přichází je se dovozem španělských vajec. Potom jsme měli ptačí chřipku. Britské orgány opět eh, se do nás pustili, celá řada inspekcí, nařízení a mohu vám slíbit, že já jsem byl auditován téměř každý týden různým orgánem, všichni se chtěli míchat do mých věcí, všichni mě chtěli kontrolovat, ale není to právě otázka takovýchto četných kontrol. Je to otázka reprodukčního materiálu, směrnice o semenech a rostlinném materiálu. Kdo si stěžuje? Hovoříme o zprávě Perila, je to tak? Je tady na pořadu jednání. Ne, nebavíme se o osivech, ale je to všechno tady propojeno, když se dívám na ten název. Máme tady reprodukční materiál, rostlinný reprodukční materiál, chráněný materiál, nebo mám špatný program? Ano. Tady, když se dívám na bod 4, tak přesně to tam je uvedeno. Kontroly potravin, krmiv, rostlin. Mohu o tom hovořit, pane předsedo? Je to napsané na programu. Děkuji britská kráva je vyšetřována 17 různých chorob, jak eh, řekl pan Štrojber. Chcete k tomu ještě něco říci, nebo, eh, nebo už je to všechno? Eh, potom by měla slovo paní Corin McPash. No já chci, pane předsedo, hovořit i o zdraví rostlinných reprodukčních materiálů. Mohu hovořit na toto téma? Ještě jednou, řešíme bod číslo 4 a ne bod číslo 7. Děkuji a slovo má Corinne Lepard. Merci, monsieur président. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, velice stručně. Chtěla bych se připojit k tomu, co říkala Dagmara Roth Berens a pan Stec. Je to téma, kde my, poslanci, máme velkou odpovědnost a odpovídáme se našim občanům. Je to otázka důvěry v to, co spotřebováváme, co jíme obecně. A pokud nebudeme skutečně nároční, co se týče reality daného systému kontrol, tak v podstatě to nebude dobré. Takže v tomto případě nemám žádné výhrady a co se týče počtu aktů přenesených, přenesené pravomoci, které jsou uvedeny v návrhu tohoto textu, tak mám pocit, že e, v podstatě to má e, činit komise a to mi přijde naprosto nepřijatelné. Thank you, uh, Mrs. Děkuji mnohokrát, paní Lapáš. To uh, byl poslední řečník ze strany Evropského parlamentu a nyní bych rád předal slovo komisi. Mám tady Carmen Garo, jestli je to správně. Prosím. Ano, je to správně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji. Myslíme si, že je to velice konstruktivní zpráva. Jednotlivé myšlenky podle našeho názoru se snaží zlepšit návrh komise. Mám několik bodů a pak se pokusím odpovědět na některé dotazy. Co se týče poplatků a výjimek v případě povinných poplatků u malých podniků, chtěla bych jenom vysvětlit ten základ našeho návrhu. Je zapotřebí, aby kompetentní orgány měly dostatek zdrojů, aby mohly pokračovat ve své práci aby mohli zajišťovat adekvátní úroveň a četnost kontrol. Máme velké obavy a to byl vlastně hlavní důvod, proč jsme připravili tento návrh. Obáváme se, že finanční problémy, finanční omezení a škrty vedou k situaci, kdy oficiální kontroly jsou snižovány ve své četnosti a nejsou možná ani dostatečně adekvátní s ohledem na riziko, které se objevuje v zemědělsko-potravinářském řetězci. Takže na to nesmíme zapomínat, protože co je důležité? Zatímco podniky, které jsou velice zranitelné, nemusí platit tyto poplatky, tak tyto výjimky nevedou k tomu, že by ten systém mohl být celkově životaschopný. Co to znamená? Je to složitý systém na své vytvoření, musíme propočítávat eh, jednotlivé poplatky, musíme je také rozdělovat mezi operátory. Je to velké úsilí ze strany členských států. Nemůžete mít složitý systém, abyste získali pouze malý poplatek za pokrytí veškerých nákladů. Dále, aktiv přenesené pravomoci. Je jich celá řada, to je pravda, ale je to z toho důvodu, že daný návrh propojuje opatření, která nyní existují v celé řadě nejrůznějších základních aktů, které prošly spolurozhodováním. Takže vidíte, pravomoci jsou obyvany eh, nebo zohledněny v celé řadě různých eh, legislativních aktů. Získáním těchto aktů přenesené pravomoci chceme zajistit to, abychom mohli schvalovat legislativu v oblasti sektoru, který má patřičné potřeby. Takže když vytváříme obecná pravidla pro oficiální kontrolní orgány, tak je zapotřebí, aby tyto orgány uspůsobily požadavky na kontrolu v různých sektorech. A tady vzniká možnost, kterou nám dává také Lisabonská smlouva, abychom postupovali mnohem proaktivněji v rámci legislativy právě prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Takže to bych chtěla zdůraznit. Komise pochopitelně nechce připravovat tyto v přenesené pravomoci nějak abstraktně, mimo realitu, naopak se budeme snažit najít konsenzus v případě návrhu, které budeme předkládat a také budeme spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami. Nyní se pokusím odpovědět na některé ty dotazy, které se týkaly našich předešlých zkušeností, zda jsme se z nich poučili a také co vyplynulo z toho skandálu s konským masem. Tento případ byl dokončen, vyhodnocen a je tady celá řada nových kapitol, nových opatření, která mají právě reagovat na takovéto případy. Například, a tady odpovídám také na otázku, zda oficiální kontroly jsou odlišné od těch kontrol, kdy se zjistí podvod. Nyní máme nový článek, kdy Členské státy musí mít plán multilaterálních kontrol a konkrétně jsou tam kapitoly, které se týkají identifikace záměrných porušení předpisů. Konkrétně, když se díváme na zpracovatelské závody, na jatka, máme tady konkrétní požadavky a máme rutinní kontroly, které nejsou asi nejlepším nástrojem, jak identifikovat dané podvody. Takže žádáme členské státy, aby se podívali na dovednosti svých inspektorů a aby zajistili konkrétní dovednosti, konkrétní kontroly, aby mohli identifikovat záměr porušení. Může to být například otázka lepší kontroly dokumentů, zda ten vstup a výstup zámě koresponduje. A to se během běžných kontrol nečiní. To je jedna věc. Další věc, máme tady další požadavek, který se týká sankcí, který vyžaduje finanční sankce v případě záměrných porušení, když dochází k různým podvodům, podvodným aktivitám. A tyto sankce musí být stejně vysoké minimálně jako ta výhoda, kterou chtěli zajistit prostřednictvím daného podvodu. Takže ty sankce by měly být dostatečně odrazující. Další změna, eh, která vyplynula z toho skandálu s konským masem, je koordinovaná kontrola, čili plány, které budou povinné a během krize s konským masem jsme požádali členské státy, aby koordinovali různé zkoušky, aby se podívali na označení produktů konského masa a to bylo určité doporučení, ale nyní to bude povinné. Takže co je zapotřebí, abychom měli plán koordinovaných vzorkových kontrol, což se bude uplatňovat povinně v rámci 28 členských států. Také jsme posílili kapitolu o administrativní spolupráci. Myslíme si, že především v oblasti podvodu musíme odvést velký kus práce, abychom umožnili členským státům, aby se dostatečně vybavili, aby mohli udělat i přeshraniční kontroly, aby to bylo účinné, efektivní a Přeshraniční porušení předpisů nemůžeme zajistit, pokud eh, nebude probíhat dialog mezi patřičnými orgány, když ta krize probíhá, aby si vzájemně vyměňovali zjištěné informace, data, aby si pomáhali řešit tuto situaci a k tom, za tímto účelem potřebujeme vynucovací legislativu. Také si myslíme, a teď se vracím k otázce aktu přenesené pravomoci a prováděcích aktů v komisi. V některých případech se nám bude dařit řešit otázky podvodů, například opět to koňské maso. V tom případě má komise možnost uspůsobit do jisté míry ty kontroly v různých segmentech potravinového řetězce a také komise získá pravomoc, aby mohla říkat členským státům, co dělat eh, v oblasti vysledovatelnosti masa. V tuto chvíli je to ponecháno na úvaze každého členského státu, ale v některých konkrétních případech bude zapotřebí, abychom měli stejný společný přístup. A to je, myslím, důvod, proč využít akty v přenesené pravomoci. Děkuji, pane předsedo. Mrs. Eh, Garou. Děkuji, paní Garou. Vidím, že se hlásí kolegové, aby položili doplňující otázky, nicméně nyní předám slovo panu zpravodaji, protože vím, že musí běžet na letadlo, takže prosím, pan Perilo má slovo. Rio, <clears throat> ringrazio tutti per tutti gli intervenuti. Děkuji a děkuji všem za komentáře, které k tomu přednesli. Pro moji zprávu a pro moji práci je to nepochybně velké obohacení. E, s určitými návrhy souhlasím, e, nad jinými bychom se pravděpodobně měli ještě zamyslet a přepracovat je. Pokud jde o vyškrtnutí toho rostlinného reprodukčního materiálu, tak tady mám e, určité pochybnosti. Myslím si, že bychom měli učinit všechno proto, aby naše výrobky v potravinovém řetězci byly pečlivě kontrolovány. V podstatě nic nesmí té kontrole uniknout. Děkuji také komisi. Myslím si, že potřebujeme být velmi citlivý a zároveň se postarat o e, těsnou spolupráci mezi členskými státy. Jenom tak budeme schopni zvládnout situace, které jsou velmi komplexní a e, o kterých tu dnes dopoledne byla řeč. E, jakmile obdržím vaše pozměňovací návrhy, můžeme o tom na některém z příštích zasedání hovořit, tak abychom tu zprávu vyladili co možná nejlepším způsobem, tak aby v jednotlivých členských státech nefungovala různá opatření. Děkuji, děkuji, pane zpravodaji, za vaše závěrečné poznámky. A tím jsme tedy skončili eh, bod číslo čtyři. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 12. prosince ve 12 hodin a my budeme ve výboru hlasovat 30. ledna příštího roku. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, který máme na našem dnešním programu. Je to zpráva Barta Stése o přepravě odpadů a já bych panu zpravodaji chtěl předat slovo. Děkuji, pane zpravodaji. Eh, mohu navrhnout jiný způsob práce. Eh, my jsme se eh, s komisí domluvili na tom, že nejprve přednese úvod a já se k tomu potom vyjádřím. To znamená, že bych rád jako první předal slovo komisi. Dobře, takže dostane slovo komise. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já vám v tuto chvíli krátce představím náš návrh ve třech částech. Nejprve, eh, jaký problém se snažíme naším návrhem řešit, za druhé, proč ten problém vůbec vznikl a za třetí, co se tím návrhem snažíme řešit. Pokud jde o problém, který řešíme, tak jde o nelegální přepravu odpadů z Evropské unie do dalších částí světa, především do Afriky, do Ázie. A kromě toho jsou k dispozici zprávy, které ukazují, že se jedná o poměrně velký podíl všech přeprav že poměrně velký, eh, velká část přeprav je nelegální povahy. A pokud hovoříme o nelegální povaze, tak to může mít různé aspekty eh, není jasné rozlišení mezi zbožím a eh, odpadem. V mnoha případech není jisté, jestli hovoříme o zboží nebo o odpadu, nebo může jít o to, že elektrické zařízení je používáno nebo je přepravováno do třetích zemí údajně k dalšímu použití, ale ve skutečnosti už používáno nebude a nebo pokud e, jde opět o zboží, které se, nebo o odpad, který se vyváží do třetí zemí e, za účelem recyklace, opět není zajištěno, jestli v těch třetích zemích bude recyklováno. To znamená, že není jisté, jestli k té recyklaci nebo k tomu opětovnému ožití skutečně e, dojde. My tedy chceme zaručit životní prostředí nebo kvalitu životního prostředí a ochranu veřejného zdraví ve třetích zemí. Kromě toho to má ekonomický dopad, protože eh, pokud ten odpad má být ze třetích zemí zpátky dovezen do Evropské unie, tak to je velmi nákladné a mimo to to eh, tedy způsobuje eh, negativní dopady na životní prostředí ve třetích zemí. Kromě toho bychom chtěli ty zdroje uchovat v rámci Evropské unie, tak aby se nevyvážely nelegálně ven, eh, tak abychom je mohli opětovně využít, eh, recyklovat tady v Unii. Proč ten problém vznikl? Ten problém vznikl hlavně proto, že kontroly, inspekce eh, přepravy Eh, odpadů eh, z Evropské unie eh, nejsou dostatečné. V některých členských státech ty systémy fungují poměrně dobře. Na druhé straně se ovšem ve studiích zjistilo, nebo studie dokumentují, že existují členské státy, kde neexistují plány kontrol, kde ty inspekce, ty kontroly jsou velmi vzácné a právě proto Eh, odpad, který je přepravován mimo Evropskou unii, tak většinou končí eh, nebo začíná v těch eh, přístavech, kde úroveň kontroly není vysoká. To je ten port hopping. Společnosti si vybírají především ty části Evropské unie, kde míra kontrol není vysoká. Kromě toho nastal problém s tím, že současný legislativní rámec, to znamená eh, eh, nařízení o směrnici, o, o přepravě odpadu, eh, ten problém neřeší. Je to článek 50, který hovoří o inspekcích, nicméně velmi obecným způsobem a v podstatě neříká členským státům, co mají dělat, pokud jde o inspekci a plán kontrol. Proto jsme tedy provedli velký konzultační proces mezi zúčastněnými stranami, ať už nevládních organizací, průmyslu, soukromých firm. Snažili jsme se tedy řešit tento problém a e, zpřísnit požadavky, pokud jde o kontrolu. O to se tedy tímto návrhem Eh, snažíme, to je ta třetí část, snažíme se doplnit stávající článek 50 nařízení o přepravě odpadu. Eh, v tomto článku se hovoří o inspekcích, o kontrolách, ale velmi obecným způsobem a náš návrh by vyžadoval od členských států, aby vytvořili plány kontrol, eh, pro přepravu odpadu. Kromě toho je tu stanovena celá řada minimálních prvků, které takový plán musí obsahovat, ať už jsou to jasné cíle nebo eh, analýza rizika, tak aby eh, se eh, kontroly mohly zaměřit na určité specifické druhy odpadu. Je potřeba si tedy stanovit priority je potřeba poskytovat informace o povaze a e, četnosti odpadu. Je potřeba na to vyčlenit příslušné zdroje, tak abychom mohli Eh, poskytovat informace mezi jednotlivými orgány v oblasti prosazování práva a kromě toho musíme zajistit eh, řádný, řádné školení pro inspektory, pro kontrolory. To je první věc. A druhá věc. Domníváme se, že je velmi důležité, aby tyto plány kontrol přepravy odpadu byly zveřejňovány, tak aby tu byl požadavek nebo byla povinnost tyto plány kontrol zveřejňovat, tak aby veřejnost věděla, že tato záležitost je brána vážně a že členské státy eh, s tímto problémem něco dělají, že se ho snaží řešit. Třetí prvek našeho návrhu se týká toho, že v případě, že bude objevena nějaká podezřelá eh, přeprava eh, odpadu, ať už je to dáno tím, že mimo Evropskou unii se vyváží spíše odpad než produkt, nebo je, to dá, je tu podezření, že ta přeprava odpadu nepovede eh, k recyklaci nebo k opětovnému užití, byť se to tvrdí. Eh, v takovém případě úřady mohou požádat o prokázání skutečnosti, že to zboží, které se vyváží, je skutečně e, zboží, mohou e, požádat o prokázání e, toho, kam ten to zboží eh, směřuje nebo ten odpad směřuje a že skutečně bude eh, v té destinaci, v tom místě určení opět použit nebo recyklován. Další věc, sladění s přístupem eh, vyjednávání ve výborech. Rádi bychom tedy tato ustanovení o projednávání ve výborech sladili s aktiv přenesené působnosti. Ve vší stručnosti je to tedy náš návrh. Rád bych tedy se podíval, podíval na eh, pozměňovací návrh k článku 50. Snažíme se tedy tento článek skonkretizovat, tak aby tu byla, byla uvedena eh, konkrétní, uvedeny konkrétní požadavky na členské státy. Děkuji, pane Langendorfe, eh, za vaši prezentaci jménem Evropské komisy a nyní tady probluví Bart Stas jako zpravodaj. Děkuji. Já jsem svoji zprávu připravoval v tom smyslu, že jsem prověřil společný audit, který inicioval nizozemský účetní dvůr. V této souvislosti se zjišťovalo, jak eh, tato legislativa eh, funguje v Nizozemsku, ve Slovinsku, v Polsku, v Norsku, v dalších zemích. A v tomto dokumentu se také objevuje celá řada důležitých informací o současném stavu. A já jsem z toho tedy vyvodil určité závěry pro svoji, zpra- pro svoji zprávu. Společně eh, se spravodajem výboru regionu jsem eh, navštívil přístav v Antwerpách, setkal jsem se s celníky, s kontrolory, vlámských, bruselských eh, úřadů zodpovědných za přepravu odpadů. Setkala jsem se dokonce i se státním zástupcem, který eh, zodpovídá za kontrolu odpadu. A nyní mohu krátce přednést to, eh, co se v takových případech děje. Jednak eh, se objevil německý nákladní vůz, který směřoval do Afriky a potom ještě jeden nákladák z Británie, který také směřoval do Afriky. Oba, obě zásilky byly eh, podezřelé a proto jsme tedy eh, otevřeli kontejnery. A nyní uvidíte to, co jsme tam našli. Vidíte tedy, jak se otvírá kontejner. To je ten kontejner. Toto je ten kontejner, který přijel z Anglie a byl e, nabitý nejrůznějším odpadem, použitým zbožím, použitými předměty. staré židle. Spravodaj z výboru, nebo spravodajka eh, z výboru regionů byla angličanka a omluvila se za to, že to, bylo, eh, že to byla zásilka Já si myslím, že určitě stálo za to vám ty obrázky ukázat, protože ta realita je velmi působivá, když to vidíte skutečně na vlastní oči. Při přípravě zprávy se hovořil také s inspektory, kteří jsou s návrhem komise velmi spokojeni, ale zároveň říkají, že je stále co zlepšovat. Některé věci bychom eh, do toho měli ještě doplnit. Já jsem se přitom soustředil na pět věcí. Za prvé, Měli bychom eh, zlepšit informovanost o nelegální přepravě. Kromě toho bychom měli zavést minimální četnost fyzických kontrol. Kromě toho bychom měli dbát na to, aby plány kontrol a jejich výsledky byly kdykoliv přístupné veřejnosti. Za, za čtvrté, eh, Příslušné orgány by měly získat širší pravomoci a konečně za páté měli bychom zajistit lepší spolupráci mezi členskými státy. To znamená, že já jsem do toho vložil ještě další definice, definice například opětovné užití. Eh, to eh, se opírá o nařízení 208 z roku 98. A nyní tedy k prvnímu bodu, to znamená větší informovanost o nedovolené přepravě. Všichni, se kterými jsem se setkal, včetně e, kontrolorů účetního dvora, říkali, že potřebujeme harmonizovaný protokol pro schromažďování, registraci a oznamování údajů o e, provádění nařízení o přepravě odpadů. Kromě toho by byla potřeba i tabulka převodů mezi celními kódy a kódy odpadů tuto chvíli to neprobíhá koordinovaným způsobem, to znamená, že objevování nelegálního odpadu je velmi složité. Kromě toho bychom měli také poskytovat informace o penalizace, penalizaci porušení předpisů, tak aby Eh, nedokázalo k tomu pod hoppingu, to znamená vybírání těch přístavů, kde jsou kontroly nejméně eh, četné. Kromě toho je potřeba, abychom vycházeli z analýza, analýzy rizika a z dobře propracovaného plánu kontrol, tak aby byla zaručena minimální míra kontrol. Třetí oblast. Zveřejňování plánů kontrol. Já vím, že toto je velmi ožehavá záležitost, protože někteří říkají, dobře, pokud ty kontroly budeme dělat příliš často, pokud je budeme přehánět, tak by to znamenalo, že eh, ty Mm, podvodníci budou mít vlastně v rukou eh, munici, budou mít v rukou zbraně. A já jsem řekl, dobře, ale ono nejde o plánování těch konkrétních termínů. To se samozřejmě zveřejňovat nesmí, ale jsou i jiné věci, které bychom ve skrze zveřejňovat mohli, jak, o kterých bych se zveře- eh, veřejnost dozvědět měla. Mohli bychom tím posílit externí kontrolu kvality, tak, by, tak aby každý e, se snažil dělat ty věci co možná nejlépe. O tom také hovořil pan zástupce komise. To znamená, že zveřejňování těch informací by v posledku mělo pozitivní dopad. Čtvrtá část e, pozměňovacích návrhů se týká širších kompetencí e, orgánů, příslušných orgánů. Musí, v tuto chvíli se něco dělá teprve tehdy, pokud někdo pojme nějaké podezření. Některá ustanovení ve členských státech, například i v Belgii, eh, dokonce říkají, že nemusí vzniknout podezření, že ten kontrolor zkrátka může kontrolu provést jen tak. Eh, to znamená, že může kontrolovat více, než je v tuto chvíli eh, zakotveno. Já jsem tedy předložil pozměňovací návrh, ze kterého vyplývá, že ten moment podezření by se měl odstranit. Kromě toho je velmi důležité, aby se informovalo o tocích odpadů, o zkušenostech, které s tím členské státy učinily. Já si myslím, že takovéto zkušenosti je skutečně potřeba předávat dál. A setkal jsem se s lidmi, eh, kteří s tím mají co dočinění každý den a tito lidé říkali, že výměna informací sice funguje, ale eh, je to spíše záležitost ad hoc, eh, která je dána spíše tím, že se ti lidé osobně znají a e, je potřeba, aby to bylo instrumentalizováno, aby to bylo dobře zorganizováno, aby to fungovalo na základě nějakého systému, aby tu probíhala koordinace a aby ta výměna informací byla co možná nejefektivnější a co možná nejpravidelnější. Mm, e, odborníci říkali, že by bylo skutečně dobré, pokud by se eh, tomu komise mohla věnovat. Tolik eh, tedy k mým pěti návrhům, pět bodů, eh, do kterých lze schrnout moje pozměňovací návrhy. Pokud jde o postup vyjednávání ve výborech, tak k tomu navrhuji, abychom ten předpis přizpůsobili, aby to nebyl takzvaný omnibus my se blížíme konci legislativního období a proto si kladu otázku, zda by nebylo dobré, kdybychom eh, jako lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů zvolili již první týden v prosinci. E, potom bychom se během štrasburského týdne mohli setkat se stínovými zpravodaji, eventuálně bychom se mohli setkat ještě v lednu. V každém případě bychom 22. a 23. ledna mohli o této věci znovu hovořit a případně i hlasovat. To znamená, že já o tom budu hovořit i s radou. E, už jsem tedy absolvoval dvě setkání s úřadujícím předsednictvím. Chci se s nimi setkávat ještě dál, tak abychom e, pokud možná možno eh, zajistili eh, schodu v prvním čtení. Nebude to jednoduché, ale doufám, že to vyjde tak, abychom to celé prosadili do konce tohoto legislativního období. Vidím to tak, že v plénu by se mohlo uh, diskutovat na uh, první březnové plenárce. A nyní za EPP pan stínový zpravodaj Karl-Heinz Florenz. Ja, vielen Dank. Uh... Děkuji, Barte. Myslím si, že si předložil dobrý návrh. I komise se snažila eh, udělat to, co možná nejlepším způsobem. Já proti tomu v podstatě nic nemám, ale musíme si uvědomit jednu věc. Je to tragie, tragédie. Pokud Pokud eh, se na to podíváme, tak eh, zjistíme, že není důležité si neustále říkat, co eh, máme dělat, co nesmíme dělat. Eh, a pak najednou zjistíme, že v mnoha zemích takováto kontrola chybí. A jaká je naše reakce? Snažíme se navrhnout další byrokratické řešení. Já přiznávám, že žádné jiné řešení nemám ani já sám, ale v podstatě je to ostuda, protože eh, neustále se nám předhazuje, že jako Evropská unie neustále něco předepisujeme a na druhou stranu eh, naše členské státy nejsou schopny řádně spravovat zdroje, které v podstatě patří našim dětím, dětem. Já jsem se jako předseda výboru mm, eh, pokoušel jednu věc. Myslím si, že bychom měli více eh, uvádět konkrétní jména. Uvědomme si, že tady v podstatě žádná konkrétní jména nezaznívají. Já bych ty eh, nejpregnantnější příklady zkrátka pozval sem k nám na diskuzi. Oni by samozřejmě nepřijeli, ale my vydáváme další byrokratické předpisy a Nyní tedy budeme dělat kontrolní plány, seznamy kontrol, to samozřejmě bude vyžadovat personál, další zdroje, jenom proto, že členské státy nejsou schopny dělat svoje úkoly, plnit základní povinnosti, které mají. Já jsem velmi udiven tím, jakou trpělivost to eh, tedy vyžaduje od členských států, jak se snaží ty nelegální přepravy odpadu neustále nějak zastírat, eh, skrývat. Já si myslím, že eh, se, by, se tím měli nabí, za, zaobírat i šéfové států a vlád, tak aby se skutečně něco stalo, aby se dodržovalo to, nad čem se členské státy domluvily tato iniciativa je chválihodné, chválihodná, ale v podstatě je to ostuda, že tedy se to vůbec musí dít. Děkuji, děkuji za uh, tato otevřená slova a nyní za uh, frakci SAD paní kolegyně Lubačeva. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tato справа se týká nařízení o přepravě odpadu. A je to dobrý příklad toho, co Evropská unie v oblasti životního prostředí dělá. Je patrné, že v této oblasti docházelo k velkým nesrovnalostem, především co se týče přepravy odpadu. A ta odhadovaná procenta jsou asi 25 až 50 veškerých dodávek odpadu neodpovídá patřičným opatřením. Máme zde nejrůznější faktory, jednak ekonomické faktory, dále odpad sám o sobě je brán jako druhotný zdroj surovin a vždy, když dochází k nějakým nesrovnalostem, tak to není výhodné pro nikoho. Zároveň je také důležité poukázat na to, že to má významný vliv na veřejné zdraví. Z toho je patrné, že stávající legislativa a celý legislativní rámec není schopen vyřešit dané problémy těch nejrůznějších nesrovnalostí, které se týkají přepravy odpadu. V jednotlivých členských zemích eh, jsou velké rozdíly v této oblasti, takže z tohoto důvodu eh, musíme prosadit, aby toto nařízení bylo přijato. Musíme také požádat, eh, aby tam byly konkrétní požadavky, které se týkají vývozu odpadu jednak mezi členskými státy vzájemně, ale také vývozu z Evropské unie do třetích zemí. Co se týče konkrétních pozměňovacích návrhů a také co se týče návrhu komise, myslím si, že v tomto ohledu musíme poblahopřát panu zpravodaji k jeho návrhu zprávy. Takže co podporuji v jeho zprávě? Je mnohem jasnější, jaké máme zavést postupy, především co se týče kontrol, také těch konečných destinací, kam má daný odpad eh, dospět. To bychom měli monitorovat mnohem důkladněji a pečlivěji. Dále tyto informace by měly být eh, zveřejňovány. To je další požadavek, který bychom měli prosadit. A jakmile zjistíme nějakou nesrovnalost, tak eh, bychom měli vyrozumět veřejnost. Veřejnost by o tom všem měla být informována. Já si myslím, že to je velice dobrý návrh. Dále komise může přijmout aktiv přenesené pravomoci, co se týče výměn elektronických dat. Máme zde určité podmínky, které stanovují akty v přenesené pravomoci a Věřím, že je velice důležité, abychom zajistili rovnováhu mezi členskými státy, tedy jejich odpovědností a mezi delegovanými akty, které bude přijímat Evropská komise. Myslím si, že obecně tato zpráva je velice dobře vyvážená, přispívá k vysoké kvalitě návrhu ze strany Evropské komise a musíme jenom zajistit, aby některé prvky byly mnohem jasnější. Jsou tam stanoveny konkrétní, jasné cíle, je tam uveden seznam, jinak se to týká ochrany životního prostředí, také distribuce jednotlivých eh, odpovědností mezi příslušnými institucemi. To je také důvod, proč obecně souhlasíme s tím, že toto nařízení musí být aktualizováno a v tomto ohledu jsme předložili několik pozměňovacích návrhů, které prosazují naše preference. Děkuji. Děkuji a nyní Jan Gerbrandy. Všichni víme, že Sopranos, ten televizní seriál, kde se hovoří o mafiích, co udělal Tony Soprano, čím se živil, byl to konzultant v oblasti třídění eh, odpadu. A i když dochází k profesionalizaci celého tohoto odvětví, tak když se podíváme na čísla, kde je uvedena celá řada čísel, tak 25 všech dávek a dodávek je nelegálních. Takže i když ten herec, který zosobnil Tony Sopranos bohužel před několika měsíci zemřel, tak obávám se z celé Evropské unie celá řada těchto charakterů Tony Soprana, těchto postav a ty musíme z nejrůznějších důvodů najít. Ale v první řadě bych chtěl poděkovat Bartovi za skvělou práci, chtěl bych poděkovat také Evropské komisi za skvělou práci, kterou odvedla v této oblasti. Myslím si, že to je jedna z oblastí, kde se všichni shodneme musíme dospět k velice rychlým závěrům, abychom mohli prosadit rychle mnohem lepší legislativu. Takže souhlasíme eh, s kolegou, že se snaží dosáhnout dohody během prvního čtení, ještě předtím, než budeme mít volby v příštím roce. Co se týče těch důležitých bodů, kromě toho, že hovoříme o nezákonných aktivitách, tak je to také otázka efektivnosti využití zdrojů. Vidíme eh, to, že nelegálně dochází k vyvozu velice významných, důležitých zdrojů, které sami potřebujeme, takže bychom měli udělat vše pro to, abychom je opětovně získali a dále využili. Souhlasím a podporuji Barta Stáze, když říká, že vývozy eh, odpadů zapadají také do té směrnice VEE, e, čili třídění odpadů, takže souhlasím. Také je důležité rozšířit ty oblasti, které mohou eh, inspektoři prověřovat nejen z hlediska těch samotných dodávek, ale také přímo na těch sběrných dvorech, kde se třídí odpad. Když se podíváme na to, že 80% podniků nenaplňuje patřičná pravidla, když došlo k inspekci přímo v jejich provozovnách, tak zcela jistě můžeme odvést mnohem lepší práci. Co se týče vydávání těch inspekčních plánů, souhlasím s panem kolegou Florencem, eh, se socialistů, musíme být eh, obezřetní, abychom nenavyšovali administrativní břemeno. Hovořil jsem ale s několika inspektory a to jsou lidé, kteří mohou eh, právě být zatíženi tou další legislativou, administrativním břemenem a ti naopak žádají o vydání takovýchto plánů inspekcí. Potřebují to, takže jsou proti eh, těmto problémům a chtějí řešit právě ty nelegální vývozy. Je důležité, abychom postupovali mnohem efektivněji. Mám toho ještě hodně, ale zopakoval bych a shrnul jenom to, co eh, řekli kolegové z komise i můj kolega Bart Stec. Co bych chtěl také zdůraznit, je otázka těch whistleblowerů, těch, kteří upozorňují na ty legální praktiky na tomto trhu. Chtěl bych požádat komisi, zda právě tito informátoři přímo z těch daných oblastí eh, už fungují, nebo zde musíme zajistit nějaké další zároky. Další věc, to nám také řekli inspektoři, také dochází k velkým hotovostním transakcím v této oblasti. Jak víte, v několika členských státech jsou zakázány, například v Nizozemsku to ale tak není, takže vidíme celou řadu hotovostních transakcí Potom je nesmírně obtížné pro inspektory, aby mohli kontrolovat tuto oblast a také eh, to dává určitou příchuť, eh, že to eh, není úplně všechno legální, že tam je určitá snaha zakrýt určité nelegální vývozy a mě by zajímalo, zda Evropská komise může řešit tuto otázku, za to má řešit celá Evropská unie, a nebo zda je možnost přesvědčit ty jednotlivé členské státy, aby přestali e, umožňovat tyto jednotlivé hotovostní transakce. Na Rosbach. Děkuji. A na Rosbach? Děkuji. Velmi vítáme jak návrh komise, tak zprávu pana Stéze. Chceme změnit legislativu Evropské unie v této oblasti a myslím si, že návrh komise se vydává správným směrem. Nicméně tento návrh Evropské komise obsahuje i určité má určité slabiny, především pokud jde o provádění legislativy a o velké rozdíly, které tu jsou mezi jednotlivými členskými státy, pokud jde o eh, provádění eh, těchto legislativních aktů. Myslím si, že tu musí být vypracovány eh, předpisy pro neohlášené kontroly. Tady musíme naše požadavky zpřísnit. Kromě toho nemůžeme odpad chápat tak, že se ho chceme za každou cenu zbavit, ale musíme ho chápat jako zdroj, který, který si chceme v Evropské unii nechat. Nemůžeme přece vyvážet eh, zdroje. Opětovné užití odpadů je velmi důležité jak pro životní prostředí, tak pro ekonomiku, protože se tím vytváří pracovní místa. Já tedy naprosto souhlasím s Bartem Stézem v tom, že je v zájmu nás všech a že musí být v zájmu nás všech, abychom zastavili nelegální vývoz odpadů z Evropy. A proto tedy e, budeme souhlasit se všemi návrhy, které půjdou tímto směrem. Zároveň se domníváme, že tento návrh musí dostat principu subsidiarity a proto je velmi důležité, abychom e, komisi e, ne, ne, vytvářeli ještě širší další kompetence. To znamená, že já panu zpravodaji velmi děkuji za jeho návrh a velmi se těším na naši budoucí spolupráci u tohoto velmi důležitého bodu případu. Děkuji. Ana, Aně Rozbach a na závěr tady ještě jednou obdrží slovo pan zpravodaj Bart Stes, prosím. Děkuji mnohokrát. Bylo tam několik otázek na komisi, takže si myslím, že by bylo dobré nejprve dát slovo Evropské komisi. Zdá se, že řada kolegů, podporovala můj přístup. Co se týče té zásady poukazování prstem a zveřejňování jmen, nevím. V každém případě to ale chceme ještě probrat se stínovými zpravodaji. Totež platí pro seznam členských států, které neplní tyto požadavky. předseda výboru, já a stínoví zpravodajové pošleme e-mail na stále zastoupení těchto států, kde jsou problémy, ve kterém si vyžádáme vysvětlení. A připomeneme jim, že je potřeba toto pravidla dodržovat. Takže děkuji panu kolegovi Florencovi za to, že zmínil tento problém. A co se zbytku týče, tak si myslím, že je potřeba, aby lépe spolupracovaly kontrolní služby. A jak bylo také řečeno, sami kontrolní orgány volají po intenzivnější spolupráci a výměně informací, aby mohly lépe pracovat. To je pro tuto chvíli asi vše. A možná bude dobré, abychom si vyslechli zástupce komise. Prosím, komise. Uh, Děkuji. Než budu reagovat na konkrétní otázky, dovolte pár slov o samotné zprávě. My jsme spokojeni s tím, že tento návrh zprávy podporuje hlavní prvky, hlavní součásti našeho návrhu. Nezacházíme do příliš velkých podrobností u požadavku na tyto kontroly, tak přesto ale stanovujeme určité minimální požadavky. V tom si myslíme, že je náš návrh vyvážený. Pokud členské státy mají vytvářet plány kontrol, tak takovýto plán musí plnit několik povinných náležitostí a ty by opravdu měly být povinné, nikoli volitelné. To máme pocit, že ve zprávě zaznělo. Také vítáme podporu pro to, aby tyto plány byly veřejné. Z důvodu, které zmínil pan zpravodaj, je toto ustanovení pro nás velmi důležité. Co se týče zveřejňování jmen, tak eh, v hodnocení dopadů najdete příklady osvědčené praxe třeba ze Spojeného království, Belgie a Nizozemska a týká se to různých prvků, kontrol a jejich plánování. Takže z těchto dobrých příkladů si můžete eh, vyvodit své vlastní závěry. Co se týče konkrétních otázek, tak si je budeme muset rozmyslet. Co se týče oznamovatelů, tak tam si myslím, že to nemůžeme řešit tedy přímo v nařízení o a, přepravě odpadů. To tež platí pro hotovostní transakce, takže se pokusíme nad odpovědmi na tyto otázky ještě zamyslet a předat vám je později. Nebude to ale úplně jednoduché, tyto problémy řešit v tomto právním nástroji o přepravě odpadu. Děkuji. Děkuji. Takže tím pádem se dostáváme na konec tohoto bodu. Pozněvací návrhy mají termín 3. prosince 12 hodin a 22. 23. ledna budeme hlasovat a předběžně v březnu a nebo dubnu 2014 by se to mělo dostat na plenárku. A tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu, je to bod číslo 6. Já. Hledám očima paní zpravodajku. Jde o poplatky, které se platí Evropská agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí a s paní zpravodajkou je paní Linda McEwen, které předám slovo jako první, takže prosím, máte slovo. Um, thank you, chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a omlouvám se, že jsem byla mimo zasedací místnost. Jak víte sám, děje se tolik věcí, že všichni pobíháme po celé budově. Takže kolegyně a kolegové, dnes mám hovořit o pozněvacích návrzích k těmto poplatkům souvisejících s farmakovigilancí. Komise mi řekla, že to je jednoduché, že to bleskově proběhne, všichni souhlasili a teď najednou máme 100 pozněvacích návrhů v parlamentu, takže to zase tak jednoduché není. A vím navíc, že o tom probíhá diskuse v radě a že některé aspekty jsou dosti problematické. Dnes chci hovořit hlavně o pozněvacích návrzích a poprosím některé kolegy, aby své pozněvací návrhy vyjasnili. Tedy byť mnozí tady nejsou, takže eh, se na ně budeme muset obrátit písemně. A jsem zklamaná, že tady někteří nejsou. Če předložili pozněvací návrhy, některé vycházely podle mě z nepochopení klíčových aspektů toho návrhu. Začněme eh, s bylinkami a homeopatiky. Tady kolegové předkládají řadu pozněvacích návrhů. Mají se tam snížit eh, poplatky, anebo to úplně vybrat z rozsahu působnosti a chtějí po komisi, aby tedy rozšíř, aby vysvětlila rozsah působnosti. Toto se týká pouze registrovaných homeopatik a rostlinných léčinných výrobků. Jinými slovy, jedná se pouze o produkty, jejichž výrobci prochází celým postupem schválení daného produktu, včetně klinických hodnocení. Nejedná se tedy pouze o produkty, které, nejedná se o produkty, které neprošly celým tímto procesem a jsou pouze registrované. Teď, co se týče registrovaných homeopatických přípravků, tak poplatky jsou vlastně trojí. Za prvé poplatky za PSUR, to jsou ty uh, studie, které si může vyžádat eh, farmaceutická společnost. To jsou ty poplatky, které se platí za vykonávání činnosti související s farmovigilancí a potom také je tam paušální poplatek. Někteří chtěli pro homeopatika a rostlinné léčivé přípravky to ve všem snížit, ty poplatky. Ale pokud třeba rostliny léčivý přípravek CPSUR, byť to tedy nebylo tak často, tak časté, tak já nevím, proč by neměli platit poplatek, protože prostě rostlinné léčivé přípravky mají aktivní látky, to není nějaký neutrální produkt a ty aktivní látky mohou být velmi aktivní. Takže pokud eh, se má dělat zpráva o bezpečnosti nebo klinické hodnocení, tak to prostě mají zaplatit, ten poplatek. Potom pozněvací návrh 40 a 42 od některých kolegů chtějí, aby homeopatika, rostlina, léčivé přípravky vůbec neměly poplatky PSUR, případně měly 90% slevu. Já nevím, kolik vydělávají tyto firmy, nevím, jak se to dá srovnat a s, třeba s, se ziskem menších farmaceutických firm. Chci, aby se k tomu ale komise vyjádřila. Potom jsme tam měli řadu pozněvacích návrhů, které chtěli poskytnout výjimky pro schválená homeopatika u těch ročních poplatků. A chci se zeptat komise, jestli si myslí, že je to smysluplné. Je pravda, že homeopatika a rostlinné léčivé přípravky a možná vedou k menšímu počtu farmakovigilančních hlášení o nežádoucích účincích. Možná, že toto chtějí kolegové. Co se týče generických léků, tak ty už mají odlehčené požadavky, protože v podstatě PSUR se dělá pouze na žádost a komise nám říkala, že až 10, že 10 až 15 aktivních látek, u nich se vyžaduje PSUR, mají generickou podobu léčivého prostředku a komise navrhuje 20 až 30 slevu z toho výročního poplatku pro generické léčivé přípravky. Já si myslím, že by to měla být plná částka. Paní Rodberent a Michel Biazi v tomto také se angažovali Ty změny, které já jsem navrhovala, se týkaly výpočtu výročního poplatku. A vede to k tomu, že bychom tam měli u generik méně položek v databázi, kvůli tomu, že se to netýká velikosti balení, ale aktivní látky. Takže generika by následně měla být předmětem menších poplatků. Kromě toho jsme také snížili rozsah toho výročního poplatku, který se týká hlavně sledování literatury a IKT. Když jsme se dohodli na, na regulaci farmakovigilance, tak jsme v podstatě dali určité pravomoci EMA. Evropské agentuře pro léčivé přípravky, tak aby se neduplikovala práce. Takže šlo o to, že EMA měla sledovat jenom velmi běžné látky a bylo mi řečeno, že u takovýchto látek máme řadu generických léčivých přípravků a tam byly sníženy roční poplatky, které právě se vybírají eh, kvůli a té databázi PSUR a té staré databázi. Někteří kolegové také zavádějí novou kategorii snížení poplatků u všech přípravků, které jsou na trhu více než 10 let. Protože inovativní průmysl říká, že není spravedlivé, když generika dostanou slevu a oni ne. Může se prosím k tomu komise vyjádřit? Myslíte si, že je to proveditelné? Někteří také chtěli snížit poplatky pro firmy, které mají problémy. Mně to nepřipadne schůdné, protože úplně není jasné, jak EMA bude rozhodovat, jestli ty firmy problémy mají. A v podstatě ti lidé, kteří předkládali tyto návrhy, zároveň chtěli, abychom v těchto postupech snížili administrativní zátěž. Takže tomu úplně nerozumím. Navíc potřebujeme na tuto práci finanční prostředky a pokud všichni dostanou slevu z těchto poplatků, no tak potom ta základní částka musí jít nahoru, protože prostě potřebujeme vybrat určitou částku, abychom pokryli náklady a, a sledování literatury, e, databáze Eudra Vigilance, prostě všech těchto věcí, které má na starosti EMA. Takže poprosím komisi, aby přesně vysvětlila, co si myslí o těchto pozněvacích návrzích a o snižování těchto poplatků. Bohužel kolegové, kteří předložili tyto návrhy, tady nejsou, aby vysvětlili. Teď, co se týče pladeb členských států, členským státům, kolik platit pravodajům? proč to není v návrhu. Někteří kolegové hovoří o velmi vysokých částkách u zpravodajů a spolu zpravodajů, takže nakonec EMě už potom moc toho nezbyde. Mohla by komise prosím vysvětlit, co EMA v této oblasti konkrétně u PSUR dělá? Totež platí pro PAS. Takže uvidíme, jestli kolegové následně, kteří chtějí, aby většina peněz šly do členských států, mají pravdu. Členské státy říkaly, že nemají dostatečný a podíl na poplacích za předání. Tam jsme slyšeli, že v členských státech se to velmi liší. Například třeba nizozemské čísla byly dvojnásobná oproti britským. Tak by mě zajímalo, co si komise myslí o těchto poplatcích. Paní Rodbent chtěla, aby členské státy produkovaly podrobné faktury a aby agentury jasně a transparentně říkali, kolik účtují, ale nevím, co to má společného potom s paušálem, protože tam jsme říkali, že u toho předání je paušál pokud ta faktura má být podrobná, no tak dobrá, kdybychom měli různé poplatky, tak to má smysl, ale předpokládám, že každý členský stát v podstatě tam jenom napíše ten poplatek, který, si, který je účtován, takže si myslím, že to spíše vytvoří další hromadu papíru a nedozvíme se nic o nákladech. Mě jde hlavně o ten veliký rozdíl v poplacích. A navíc mě překvapilo, že nejnižší poplatky nejsou nutně v zemí, kde je nejlevnější pracovná pracovní síla. Často je tomu naopak. Takže poprosím komise, aby se k tomu také vyjádřila. Řada kolegů předložila pozměňovací návrhy týkajících se pobídek k předávání UPRAC, protože členské státy se tím sami nechtějí zabývat, že třeba existovaly určité skandály v oblasti bezpečnosti léčivých přípravků. A kolegové mají obavu, že se tím PRAC příliš přetíží. Takže bychom spíše tady toto předávání měli omezovat, abychom se nedostali do situace, že země nechce předkládat, protože to bude stát prostředky a následně kvůli tomu ohrozí bezpečnost svých občanů. Paní Rod Berend k tomu měla pozněvací, <clears throat> pozněvací návrh 52. Říkali, že členské státy mají přispět k těm dobrovolným předložením finančně ne u těch, kdy prostě se objevil nějaký velký problém. Nevím, co si komise o tom myslí. Kromě toho zde říkal, že spolu zpravodaj a zpravodaj by neměli být ze země, ze které byl tento návrh předložen. Já jsem se o tom bavila s kolegy, kteří se zabývají farmakovigilanci a říkali, že to není úplně schůdný návrh, protože země, která předkládá tento návrh, má často nejvíce údajů a nejvíce zná daný léčivý přípravek. Já teda navrhuji, aby členský stát, který to předložil, dostal polovinu poplatku. Nevím, jaký je to problém. Já jsem se o tom bavila s kolegy, kteří pracují v oblasti PRAC a oni říkali, že jsou vnitřními postupy schopni zajistit nezneužívání tohoto systému, že nepotřebují k tomu legislativní návrh. Nevím, co k tomu má komise. Teď, co se týče penalizace firm, které říkají, že jsou malé a střední podniky a přitom nejsou. Komise říká, že by to měl být desetiprocentní poplatek, někteří poslanci chtějí 20%, někteří dokonce 50% a paní Janky taky to chtěla dokonce úplně zrušit. Vím, že v Ríči tam je také problém s firmami, které tvrdí, že jsou malé a střední podniky a přitom nejsou. Dokonce jsme se setkali s tím, že advokáti poradili firmě, že se mají nahlásit jako malý a střední podnik a pak se zjistilo, eh, že to byla tedy jaksi špatná rada. Jak by se to mělo penalizovat? Vzniká s tím nějaký problém ve farmaceutické úpravě? Možná by nám komise k tomu mohla něco říci. Máme tady řadu pozměňovacích návrhů, které v podstatě pocházejí eh, z generických společností a inovativních společností a obecně, obecně z průmyslu. A žádají EMU, aby zveřejnila více údajů o svých nákladech. Jedná se o 78, 79 a 80. To jsou tři čísla pozněvacích návrhů. Není nám úplně jasné, co vlastně musí EMA zveřejňovat. Jestli tedy následně tyto pozněvací návrhy od daného odvětví jsou pořádku. Paní Groste tady není, ale paní Ayuso by mohla odpovědět. Tam se jedná o pozněvací návrh 122, kde se říká, že část nákladů předložení návrhu na farmakovigilanci by se měly platit z rozpočtu EU. No, sama EMA je částečně financována z evropského rozpočtu, takže mě není ten pozněvací návrh úplně jasný. Protože když nakonec si projdeme všemi podrobnostmi, a kdo by měl platit za které náklady a najednou řekneme, že by to měl platit rozpočet Evropské unie, tak to nedává smysl. Takže možná paní Grosted, byť tady není, by při jiné příležitosti mohla vysvětlit svůj pozněvací návrh. Takže máme jich 100, těch pozněvacích návrhů, nebo přes 100. A doufám, že v komunikaci s Evropskou komisí, a když si vyslechneme, co oni nám chtějí si tady najdeme nějakou rozumnou cestu, která je spravedlivá pro podniky a zároveň také pro Evropskou agenturu EMA. Ale nezapomínejme na to, že hlavní prioritou je bezpečnost léčiv, takže nic, žádné naše opatření nesmí ohrozit bezpečnost. A navíc ten systém musí být řádně financovaný. Děkuji. Děkuji, Lindo nyní tady dostane eh, slovo Dagmar Rothbjern, která je kontaktní osobou pro EMO. Thank you much. Děkuji, Matiasi. Mám pár připomínek. Předložila jsem pár pozněvacích návrhů a ráda bych je vysvětlila. Nejprve k jedné zásadní otázce. Linda odkazovala k pozněvacímu návrhu paní Grostet eh, číslo 102, já jsem to nechápala tak, že by to mělo být z evropského rozpočtu. Já jsem to chápala tak, že to má jít z veřejného rozpočtu. Tady musí padnout zásadní rozhodnutí, jestli farmakovigilance je úkolem, jehož plnění má platit pouze farmaceutický průmysl. Pokud říkáme, že bezpečnost pacientů A tady si musíme uvědomit, že farmaceutické firmy jsou často povolované a registrované i národně. Tak pokud řekneme, že bezpečnost pacientů je pouze z odpovědností průmyslu, tak to není v pořádku. Protože se může objevit signál, který k ničemu nepovede, nepovede k žádnému předložení hlášení. To si myslím, že takovéto signály má sledovat systém zdravotnictví a že dnešní problémy vznikají z toho, že členské státy tuto činnost dostatečně neprováděly během poslední desetiletí, že prostě nemají řádně propojené databáze a také, že nám trvalo tak dlouho, než jsme vytvořili řádnou právní úpravu na evropské úrovni. Já jsem si říkala a dlouho jsem se nad tím zamýšlela, jestli když říkám, že veřejné zdraví je veřejnou otázkou, tak tím eh, dávám určitá privilegia průmyslu. Já myslím, že ne. A tím navazuji na to, co říkala Linda McEwen k tomu, jestli podporujeme refinancování národních agentur. A dostáváme se zase k otázce zpravodajů, částek, dělení poplatků a podobně. A to je jenom maličký kousek z celé mozaiky. Už měsíce a měsíce pod nizozemským vedením chtějí tyto firmy co nejvíce peněz z evropského rozpočtu. A to z toho důvodu, že se chtějí sami financovat, protože si uvědomili, že národní rozpočty jsou menší. Já jak si soucítím s těmi národními agenturami, ať už jsou z Německa nebo z Nizozemska, ale srovnávat to si myslím nemá úplně cenu. Zatím jsem hovořila o minulosti. Když se podíváme na kvalitu zpráv k přípravě povolení léčivého přípravku, teď nemluvím vůbec o farmakovigilanci, Prostě normálně někdo podá žádost, potom se připraví zpráva a na základě toho se má povolovat daný přípravek. A když se podíváme na kvalitu těchto zpráv, tak se velmi různí. A nevím, jestli Emma by měla dostatek odvahy na to, aby to řekli veřejně tady, ale když se s nimi bavíte soukromně, tak řeknou ano, existují dobré zprávy a potom také existují nepoužitelné zprávy, které se musí přepisovat týdny. Některé z nich ani nejsou v jazyce, který používá EMA, tak proč bychom za to to měli platit? Proč by někdo měl platit za špatnou kvalitu? Členské státy budou chtít refinancovat a financovat tyto agentury, to je v pořádku, ale potom za to chci něco vidět na oplátku. Třeba když se podíváme na asociaci národních agentur, řeknu to tvrdě, ale v řídícím orgánu nemůžou rozhodovat o poplacích, na základě kterých se budou platit sami. Jsou v tom všichni zainteresovaní. Teď, jestli by členský stát měl mít zpravodaj, když předkládá hlášení. My jsme takovouto situaci měli. Podívejme se třeba na kodein, což je v kap, obsa, obsaženo v kapkách proti, a proti kašli. Víme, že to má vedlejší účinky, Stejně to, to tež platí i pro třeba antikoncepční pilulky, ale teď to bylo předáno Emě. Má to smysl? A nebo je to případ toho, co říkala Linda, že prostě nějaká národní agentura se chce zbavit veškeré odpovědnosti. A proto není možné, aby, když někdo něco předloží, tak následně měl zajištěn příjem pro zpravodaje. A někteří lidé z PRAC říkají, že potřebují znalosti z daného členského státu. No to je prostě neuvěřitelné. Co to znamená? Ten členský stát, který nepošle signál, tak když mu nedám zpravodaje, tak to znamená, že mi nepředá údaje. No to jsem teda ještě nikdy neslyšela. Minimálně ne od výkonného ředitele EMA. Takže jestli to tak je, tak mě to prosím řekněte. Pokud řekneme, že členský stát, který to nahlásí, nemůže mít zpravodaje, což teda mně připadne úplně jasné, že to tak být musí, tak to znamená, že potom ten členský stát nebude spolupracovat a nedá mi data, no to si dělá telegraci. To přece nemůžete vážně říct. Teď, co se týče poplatků za předložení, já tady se nehádám a, o částkách. Mám tedy pocit, že jsou nastaveny trochu vysoko a Linda to uvedla do určité perspektivy, ale musíme se dívat co z toho dostanou členské státy. Já ano, určité procento má jít členským státům, ale chci vědět, jakou službu za to poskytnou. A chci, aby nám řekli, co za to poskytli. A proto předkládám pozněvací návrh, že to musí předložit v užitečné verzi v použitelném jazyce. Prostě dostali za to spoustu peněz a Emma následně na to vzí pracovat další měsíc. No to je k ničemu. Prostě je to něco za něco některé národní orgány by v tuto chvíli hlavně brali, spíše než dávali. A mají pocit, že EMA je v podstatě oslíčku třese, A to se mi nelíbí. A nelíbí se mi ani přístup některých tedy členských států v, tom řídící, v té řídící radě. Teď k mým pozněvacím návrhům. Já souhlasím s Lindou, co se týče generik, protože generika těch se hlavně bude týkat předkládání budoucnosti, protože většinou hovoříme o starších přípravcích, které jsou starší a následně tedy v určité fázi se nahlásí více problémů. Často tedy potom, až skončí platnost patentu. Ale nechceme jenom podporovat generika bez jakéhokoliv ospravedlnění. S tím souhlasím s Lindou a s většinou eh, jejich připomínek. Já si myslím, že to prostě musí být spravedlivá výměna, něco za něco. Vím, že EMA potřebuje peníze a proto nespochybňuji roční poplatek. Ale můžeme se podívat na to, kolik práce za to odvedou a pochopitelně rešerše literatury je důležitou součástí této práce. To by průmysl, od toho by se dal osvobodit. Členské státy by to neměly účtovat po druhé, protože průmysl platí do evropského systému a otázka je, jestli budou i nadále muset platit do národního systému. V tuto chvíli jsou ty poplatky dvojí. A teď mám ještě pár technických připomínek. Chtěla jsem trochu snížit administrativní zátěž. Já vím, že Linda spochybňovala pozněvací na 76. Nám jde spíše o to, aby průmysl řekl, za co platil, jestliže platí, tak aby EMA to potom nemusela sledovat. Takže to se týká článku 11 a pozněvacího návrhu 76. Co se týče 87, tak tento systém výročních paušálů bude platit nebo může být spuštěn, pokud Eudra, Eldra Vigilance opravdu bude fungovat, řekněme, 6 měsíců potom. A i EMA, se kterou jsem to konzultovala, má pocit, že to je racionální a schůdné řešení. Co se týče 111, tedy snížení poplatku u etablovaných léčivých přípravků, tak i tady si myslím, že v 80% případů se to vůbec předkládat nebude a pokud za tu službu nic nedáme, tak eh, pro malé podniky ten paušál může být velkou zátěží. Takže za stínové zpravodaje nejprve promluví paní Ajuzo a potom paní kolegyně Parvanová. Takže prosím nejprve paní Ajuzo. Děkuji mnohokrát. A děkuji také paní zpravodajce, protože odvedla opravdu veliký kus práce. Také chci děkovat, poděkovat paní Rodberen za její vysvětlení, protože vím, že se v této oblasti velmi dobře vyzná. Ano, je tady spousta pozněvacích návrhů Hovořili jsme o nich s paní Parvanovou a s paní Kostet, protože si myslím, že ve zprávě je potřeba některé věci vyjasnit. Mně připadne důležité hlavně, aby se nezdvojovaly tyto poplatky. Některé věci spadají do výlučné pravomoci EMA a také jsou některé oblasti, které spadají do kompetence členských států. A proto si myslím, že zpravodajové z členských států by měli být odměněni za svou práci. A ti, kteří odvádějí prostě konkrétní práci, musí být odměněni. Teď, co se týče generik, tady si myslím, že by mělo dojít k 20% slevě toho konečného poplatku. Spravodajka a stínový zpravodaj jsme hovořili o těchto pozněvacích návrzích a doufám, že to povede k úspěšnému hlasování. Děkuji. Nyní paní Barvanova a potom a paní kolegyně Nakoda. I would like also to congratulate Linda and the colleagues for the cooperation already. Děkuji. Chtěla bych také poděkovat všem kolegům, kteří odvedli práci v této oblasti. Je důležité, abychom vytvořili jasný, transparentní systém poplatku, abychom zajistili dobré fungování farmakovigilačního systému a chtěla bych učinit několik konkrétních eh, příspěvků. Jinak eh, autorizace a marketingu, čili držitel tržního, tržní registrace. Eh, musíme také řešit otázku stejné entity, to, sdělí, to řeší sdělení komise, co se týče daných postupů a mělo by to být sladěno také v této legislativě. Co se týče kvalifikací jednotlivých definicí, eh, například ta fakturační jednotka, souhlasím s Lindou, že bychom měli mít eh, určitý formulář, také bychom měli vyloučit ten název eh, léčivého přípravku. To také vyřeší problém, protože ten léčivý přípravek se jmenuje různě v různých členských státech. Dále PSUR, jednotlivá předložení, dále PASS, to vše bychom měli brát jako prvky eh, celého cyklu hodnocení, nemá to být eh, placeno zvlášť. A také musíme řešit otázku vědeckého vyhodnocení. Co se týče ročního paušálu. Bezpečnostní profil by se měl zaměřit na léčivý přípravek a měli bychom vytvořit takový profil, aby to bylo méně práce pro danou agenturu. Co se týče návrhu komise, měli bychom snížit paušály v případě generik, abychom zajistili transparentnost a rovné zacházení. Myslím si, že toto, tento snížený poplatek by se měl týkat všech přípravků v daném opatření a veškerých produktů, které byly zaregistrovány v daném společenství minimálně na dobu deseti let. Co se týče transparentnosti, pro ALDE je to velice důležitá otázka a pokud chceme vidět úspěšné fungování těchto poplatků v rámci EMA, musíme zajistit lepší transparentnost během prvního hodnocení, čili to je ta první zpráva EMI, to by mělo být poskytnuto radě, komisi Eh, účetnímu dvoru, parlamentu, všem členským, členským státům a tato zpráva by měla být eh, vydána jako výroční zpráva, která bude veřejně přístupná. Co se týče pokynů, které vydává komise, jakým způsobem by ten držitel tržní deklarat, eh, autorizace měl předat deklaraci, což se týká článku 7.5. Tento článek bychom měli předložit. Co se týče změn možných částek, opět musíme vycházet z transparentnosti nákladů agentury a také hodnocení, což poskytuje zpravodaj. To je článek 9. Monitorování inflačních eh, sazeb. Tady odkazuji na článek 15, čtvrtý odstavec. Věřím, že díky společným silám dopracujeme návrh komise, který velice vítám a vytvoříme základní kritéria transparentnosti a jednoduchosti eh, daného navrženého legislativního aktu. Budu dál pokračovat s Lindou a věřím, že dopracujeme konsenzus na plenární zasedání. Děkuji. Děkuji a nyní promluví paní kolegyně Marina Jana Kudakis. Zdá se, že to je taková Pandořena skřínka. Ano, souhlasím s veškerými dotazy na komisi. Musíme tyto otázky ještě vysvětlit, ale jedna z věcí, kterou uvedla Dagmar, mě vede k opětovnému zamyšlení. Pokud ten zpravodaj není z daného členského státu, a to je mi jasné, když jsem se podívala ten pozměvací návrh, a Otázka zní, co dělat, když členský stát musí sdílet dané informace, což je rozumné, ale to je spojené také s určitými náklady. Pokud ten členský stát nebude mít žádný náklad, tak fajn, ale pokud tam budou určité náklady, tak to musíme vzít eh, v úvahu, protože nakonec to může mít negativní dopad. Dále, kdo platí nebo kolik odpovědnosti nese členský stát a farmaceutická firma, Tady to můžeme vidět dvěma možnými způsoby. Já věřím, že bychom neměli úplně obětovat daný promysl, neměli bychom požadovat, eh, aby platili všechno, ale když se jedná o léčivé přípravky, jak mohu očekávat, aby členský stát monitoroval vše a převzal veškerou odpovědnost? Já věřím, že tady je celá řada argumentů. je zajímavé podívat se na pozměvací návrhy, které přicházejí ze státu, které prožívají velice negativně stávající krizi, takže je zajímavé to vidět i z toho to úhlu pohledu a přeji hodně štěstí Lindě, aby dospěla k danému kompromisu. Děkuji. Tím jsme vyčerpali seznam přihlášených řečníků a slovo předávám komisi. Thank you very much, Thank you. Děkuji mnohokrát za poznámky, připomínky během této diskuse, také za předložené pozměňovací návrhy. To je také důkazem toho, jak je tento návrh obtížný. A probíhala velice náročná veřejná konzultace, kde zazněla celá řada otázek, takže se nacházíme ve fázi, kdy zvažujeme i tento vstup, tedy ty příspěvky z veřejné diskuse. Když se podíváme na finanční aspekt poplatků, tak v našem návrhu věříme, že to je v souladu s naším přístupem, kdy jsme přijímali legislativu v oblasti farmakovigilance. Jasně, tady má sehrát úlohu EMA, která bude účtovat poplatky a jejich služby povedou k tomu, že budou hrazeny dané poplatky. Takže tady máme výroční poplatky v případě centralizované registrace, také eh, chceme využít eh, evropského rozpočtu, ale tam bude omezený počet aktivit, které takto chceme zafinancovat. Otázka zní, do jaké míry eh, budeme investovat z jiných veřejných eh, rozpočtů. Jsou tady i další dodatečné náklady, které musíme nějak pokrýt. Jsou tedy různé činnosti ze strany členských států, ze strany lékařů, nemocnic. Další pozměňovací eh, návrh se týkal té fakturační jednotky. Když se podíváme na tyto jednotky, tak to se týká poplatků ze strany těch jednotlivých podniků. A musíme se zaměřit na veškeré produkty, které tyto podniky mají na trzích. Musíme zajišťovat bezpečnost každého jednotlivého výrobku. Takže co se týče názvu, ten by měl být součástí této definice. Pochopitelně síla by neměla být součástí a máme tady směrnici 83, to bychom měli využít. Tato definice nehovoří o síle daného léčivého produktu. Takže opět i tuto otázku nyní zvažujeme. Síla daného léku. Dále ten držitel registrace by měl být považován jako subjekt, jako přímý držitel registrace. Nejedná se o skupinu, ke které by se tato definice vztahovala. To je, myslím, také důležité téma, které musíme zvážit. Co se týče různých poplatků, e, poplatky za předložení. Tento konkrétní poplatek bere v potaz nejrůznější postupy, které se týkají valné části léčivých přípravků. Náklady jsou mnohem vyšší než průměrné náklady. Musíme zdůraznit, když chceme stanovit částku, že musíme vzít v úvahu i náklady ze strany členských států. A to je asi velká částka a také předpokládáme, že budeme mít počet předložení v průměru tak 40 ročně. Další otázka v případě těch velkých předložení. Ehm, měli bychom zajistit vysoký poplatek. Je také důležité, abychom brali v potaz i malá předložení, pokud máme například držitele registrace na jednom či dvou trzích. Mělo by se to týkat všech podniků. V některých případech bohužel je to eh, nepřiměřeně vysoké a vede to k ekonomickým problémům. Takže když se bavíme o těch ekonomických problémech, tak eh, v tomto ohledu je to velice důležité. Na závěr předložení z hlediska veřejného zdraví bychom neměli mít eh, nefinanční dopady, eh, které by nějak negativně ovlivnily postup farmakovigilance, čili tyto členské státy by neměly být nějak finančně penalizovány. Nicméně eh, děláme revizi farmakovigilační legislativy po poskytnutí registrace členský stát musí rozhodnout, zda tato předložení bude předkládat nebo ne. V celé řadě situací je to z legislativního hlediska nemožné. Také jsme se hovořili, také jsme bavili, také jsme se bavili o členech Prak a Jednotliví členové hovoří o skutečném zlepšení situace, věří, že se otázka předkládání může zlepšit, nicméně musíme zapojit více agentur. Není to stejné jako registrace na trh, tento daný postup, kde máme omezený počet agentur. No pak zde se zapojují nové agentury, noví zpravodajové i spoluzpravodajové, takže doufáme, že při vývoji tohoto rámce, dané legislativy a daných postupů vše správně nastavíme. Co se týče poplatku PSUR, měli bychom eh, mít jednotné vyhodnocení a je tady návrh na 19 000 euro jako jednotný poplatek, bereme v potaz náklady ze strany EMA i členských států a vždy se snažíme vzít v potaz studii dopadu EMI. Ten propočet by měl být 30 ze strany EMA a 70 ze strany členského státu. Také bychom měli pamatovat na to, že máme 600 jednotných PSUR. EMA tady se hrává koordinační úlohu, je to mnohem vyšší počet než v případě předložení. Co se týče ročního paušálního poplatku, nevěříme, že by ten čas se měl odvíjet od plné operativnosti. EMA musí začít učovat tyto poplatky již nyní a Není to omezeno pouze na euro vigilanci. Chápu, že agentura vám možná říká něco jiného, ale bavili jsme se i s jinými zainteresovanými stranami a tuto otázku musíme vysvětlit. Vlastně optimální datum by mělo být 1. července, ale uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál v rámci ko legislativy. Dále otázka aktu přenesené pravomoci. To je důležitá záležitost, kterou také řešíme v diskusích na půdě rady. Chtěli bychom laskavě připomenout tomuto výboru, že je velice důležité, abychom měli flexibilitu. Je to důležité především v kontextu ročního poplatku, z toho hlediska, že ten systém teprve začíná fungovat. Jsou tam nastaveny různé parametry, které původně mají být nebo měly být eh, sdíleny, ale musí dojít k určitým eh, změnám, například co se týče počtu eh, těch zúčtovacích jednotek a také nákladů, které musíme ještě náležitě propočítat. Několik dalších otázek. Pokusím se odpovědět pouze na několik, ale pokud mohu, tak další vysvětlení poskytnu písemně. Je mi jasné, že už máme určitý časový sklus. Co se týče eh, otázkem homeopatik a rostlinných léčivých přípravků, musíme eh, zkontrolovat s eh, EMO, kolik takovýchto léčivých přípravků máme zaregistrováno. Opět tady mohou být určité otázky, které se týkají bezpečnosti. Je to velice obtížné, protože stávající databáze není propojená Eh, k těm titulům registrace, jak těch rostlinných léčivých přípravků a jiných podobných přípravků. Nicméně podle EMI v tuto chvíli pouze pět rostlinných eh, látek je na seznamu, kde je požadavek PSUR v roce 2016 a 2018 také nemáme žádné, žádnou homeopatickou látku, která by byla uvedena na daném seznamu, takže musíme vzít v potaz i tyto látky. Homeopatika. Dále, co se týče generik, Co se týče základní legislativy o farmakovigilanci, tak tady je výjimka jednotného vyhodnocení, pokud ovšem o to nepožádají členské státy. V případě generik máme 10 až 15 látek, u kterých je to požadováno a co se týče nepříznivých účinků podle databáze Euro, Eutravigilance, v tuto chvíli bohužel není možné, aby EMA vyhodnotila nežádoucí účinky konkrétně v případě generik, ale EMA to propočítává od roku 2012. 70 tisíc negativních účinků. To je číslo, které bylo poskytnuto eh, Eurovigilanci, to je na základě celosvětové literatury. Co se týče národních eh, registrovaných produktů, u generik tady je velké číslo, podle nich to bylo 2000 případů, co se týče ADR. Tady musíme také začít s nepřímým postupem předložení. To jsou zkušenosti, které jsme pozbírali během prvního roku fungování. Co se týče chybných předkládání ze strany malých a středních podniků, jsou tam potom špatná prohlášení a tady řešíme ten problém definice. Emma to dělá vlastně úplně poprvé, takže máme organizace, které jsou registrovány na národní úrovni, takže opět to musíme trochu doladit, protože v našem návrhu jsme eh, doporučili 10%, ale vidím, že i v této oblasti byla podána celá řada pozměňovacích návrhů. Um, uh, Platba pro zpravodaje, ano, to není součástí našeho návrhu, ale chápu, že tady k tomuto tématu probíhá diskuse, takže je eh, důležité to vzít v úvahu. Hovoří o tom především na radě. Uh, je tady další otázka, jak proporcionálně navýšit daný poplatek. Je pravda, že když hovoříme o propočítávání nákladů, pokud bereme v úvahu národní rozpočty, tak těžko ty agentury porovnávat, co se týče vypočtení nákladů, poplatků, co účtuje. Poukazuje to také na možné problémy, až budeme chtít zahájit další fázi, to znamená regulaci daných poplatků. Musíme mnohem úžej spolupracovat s národními agenturami a musíme pochopit, jakým způsobem oni sami propočítávají výše nákladu. Dále podávání zpráv EMA, co se týče transparentnosti. V tuto chvíli Máme roční podávání zpráv. Evropský parlament eh, to tak schválil. Otázka zní, zda bychom chtěli vědět více a jakou možnou úroveň informací zajistit, aniž by to byla velká administrativní zátěž. To musíme posoudit, až budeme rozhodovat o konečné podobě tohoto nařízení. Pokusím se zaslat ještě dodatečné informace, konkrétní čísla, náklady, procenta, takže to předám paní zpravodajce. Děkuji a na závěr ještě Linda McEwen jako zpravodajka. Prosím. Um, thank you, Chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji kolegům za vaše poznámky. Celá diskuse o tom, kdo platí za farmakovigilanci denou práci, uh, Hovoříme eh, o tom, že jsou požadovány poplatky za určitou práci. Já si myslím, že to není nějak přehnané. Většina členských států a vlád chce zajistit bezpečnost eh, a myslím si, že ty náklady spojené s bezpečností léku jsou mnohem vyšší na ty, než ty poplatky, které požadujeme my. Opět, když se podíváme na jednotové skandály, tak to stojí nakonec miliony euro a ne několik tisíc euro. Náklady, předložení, uh, Myslím si, že ty poplatky nejsou příliš vysoké a některá ta předložení jsou mnohem dražší než jiná. Tady ale hovoříme o paušálních poplacích. Pokud tady nezačneme účtovat eh, na jednotlivé podniky, já eh, nechci možná zahájit diskuse, která by se týkala těch otevřených eh, skutečných nákladů. Někdy by to trvalo léta, eh, kdybychom chtěli přesně propočítat, kolik jednotlivá předložení stojí, protože také musí platit jednotlivým odborníkům. Víte, že odborníci stojí spoustu peněz, takže chceme poskytnout určitou jistotu. Víme přibližně, kolik těch předložení je podáno ročně, eh, kolik registrací máme, takže nechceme navyšovat tyto poplatky, aby si to společnosti nemohly dovolit. Ale slyším celou řadu stížností ze strany podniků právě o té výši jednotlivých poplatků. To musíme pečlivě zvážit. Otázka zní, kdo by měl být zpravodajem či spoluzpravodajem v případě předložení. To musíme opět pečlivě zanalizovat. Také se musíme podívat na ty běžné postupy, jak to funguje podle pokynů EMA a jak ten systém funguje v tuto chvíli. Já jsem to pochopila tak, že už existují určitá pravidla, kdo může a kdo nemůže být zpravodajem. A chtěla bych, kdyby komise mohla ještě možná lépe vysvětlit otázku homeopatik a rostlinných klečivých přípravků. Máme celou řadu pozměňovacích návrhů. Máme homeopatika, která jsou zaregistrovaná, ale stále jsou vyloučena která jsou součástí té legislativy a co se týče rostlinných léčivých přípravků, ta jsou schválena, nejsou zaregistrována. Pokud například máte rostlinné léčivé přípravky a bude to PSUR, je to proto, že tam je aktivní látka, rostlinná látka. To není paušální částka. Pokud máte nějaký problém, tak toho musíte řešit a mně přijde logické, že by neměli platit žádné poplatky, pokud si orgány myslí, že by měly něco prošetřit. Nemáme zatím takovéto případy. Já jsem ty informace ještě úplně nedostala, ale je patrné, že u homeopatik v tuto chvíli není PSUR ani PASS. Co se týče paušálních poplatků, tak jsem se zeptala, zda databáze mohou být rozšířeny ale bavíme se o zaregistrovaných léčivých přípravcích. Nebavíme se úplně o všem, co je k dispozici na trhu. V celé řadě otázek jsme schopni najít řešení. Musíme se také zabývat otázkou databáze a vigilance. Zda je zapotřebí zafinancovat eh, ten rozběh, anebo už tady máme patřičné finance. Možná máme trošku dvojaké informace ze strany EMA, ale máme tady také několik pozměvacích návrhů. Musíme se vrátit na EMA a zeptat se jich, jak to vlastně je. Máme tady zástupce komise, ale bohužel tady nemáme nikoho, kdo to každodenně dělá, kdo by znal ty protokoly, takže to nám moc bohužel nepomůže, když nevíme z praktického hlediska, jak to vlastně funguje. Pokusím se najít řešení, budu hovořit dál se stínovými zpravodaji a doufám, že rychle vyřešíme ty zbývající problémy. Děkuji. McEwen. Děkuji. Lindě McEwen. 27. To je dneska, to jsme o tom diskutovali. 17. prosince budeme o této zprávě hlasovat a Eh, počítáme s tím, že by na dubnové plenárce eh, byla tato zpráva předložena k rozpravě. Eh, takže děkuji všem kolegům a kolegyním, které, kteří se dnešní rozpravy účastnili a pokračujeme dál bodem programu číslo 7. Je to zpráva paní Ajuzo, která tí, které tímto dávám slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jde o zprávu, která se týká rozmnožovacího materiálu rostlin. Tento návrh by měl umožnit co možná nejjednodušší a nejpružnější úpravu. Jde také o to, abychom zachovali reprodukční schopnosti rostlin. Bohužel řečnice nemluví přímo do mikrofonu. Tlumočníci děkuji. Proto bychom chtěli tedy sladit 12 odvětvových směrnic a převést je do jedné horizontální směrnice. Eh, K tomu je tedy eh, mnoho eh, dalších doplňujících legislativních aktů, ale počítá se ještě s přijetím dalších 90 legislativních aktů musíme zohlednit i takové záležitosti, jako jsou malí zahradníci, zahrádkáři, kteří vyrábějí něco nebo produkují něco pro vlastní potřebu. Komise se domnívá, že tyto nové, tato nová pravidla se týkají i všech nových materiálů. To tedy znamená, že určité druhy, například standardní, tradiční druhy, podléhají pouze registračním normám. Ovšem tady nejsou ta pravidla tak přísná a není potřeba provádět eh, testy a další důkazy. Kromě toho eh, je tu výjimka pro takzvané mikropodniky, které eh, mohou používat jakýkoliv materiál před, bez registrace a také nemusí platit poplatky za registraci. To je tedy návrh komise. A naše stanovisko k tomu je následující. Domníváme se, že spojení těch 12 odvětvových směrnic by znamenalo, že bychom v rámci jedné, jednoho legislativního aktu eh, řešili velmi rozličné věci a myslím si, že v takových případech by to došlo k velkému nedorozumění a to především v určitých odvětvích. Kromě toho musím říci, že eh, ty texty jsou někdy eh, formulovány příliš obecně na to, že se jedná o takto specifickou oblast. Někdy nejsou jasné ani definice, ponechávají velkou možnost výkladu a já si myslím, že to nenahrává dobrému a harmonizovanému provádění tohoto legislativního aktu v celé Evropské unii. Návrh Evropské komise obsahuje příliš velké množství Eh, aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, dohromady jich je 90. Eh, to znamená, že celá řada věcí není upravena v základním legislativním aktu. Kromě toho jsem se snažila vyjasnit určité definice, například eh, různé rozmnožovací materiály, u, u, u níž komise vypustila tržní kategorii já bych ji chtěla opět zavést. Kromě toho je velmi důležité, abychom zavedli oficiální eh, kontrolu pro standardní materiál po jeho uvedení na trh. Eh, návrh obsahuje také eh, odrůd, odrůdy, ne, registrované odrůdy. Já si myslím, že to bychom tedy potom mohli eh, řešit eh, následně eh, aktem přenesené pravomoci. Nicméně si myslím, že by s tím zároveň byly spjaty určité náklady a proto si myslím, že by bylo lepší, kdybychom do toho doplnili přílohu, kde bychom jasně vyjasnili, jak se to má s druhy a s jejich povinnou nebo nepovinnou registrací. Komise musí podle řádného legislativního postupu předložit zprávu o aktuálním stavu, o nových druzích, eh, musí je uvést příloze. Já si myslím, že právě tato eh, příloha je velmi důležitá. A nyní něco o těch neregistrovaných odrůdách. Myslím si, že tady bychom eh, měli stanovit nejzaší lhůty pro uvádění maximálních množství rozmnožovacího materiálu na, tr- na trh, protože jinak bychom mohli vytvořit paralelní trh pro neregistrované odrůdy. A potom bych se ráda ještě vyjádřila k těm, kteří eh, nejsou eh, součástí nějakých organizací. Od návrh je, aby se eh, vymoli, ale já s tím nesouhlasím, protože jinak bychom skutečně mohli dojít ke vzniku paralelního okruhu provozovatelů uvádějících na trh osivo neregistrovaných odrůd. Kromě toho není nutné Eh, abychom ty eh, kontroly prováděli alespoň jednou eh, ročně výjimky pro určité menšinové druhy. Já si myslím, že právě ty menšinové druhy musíme naprosto jasně definovat. Musíme se vyhnout tomu, abychom návrh aplikovali diskriminačním způsobem. mikropodniky, to znamená provozovatelé s méně než deseti zaměstnanci eh, a s ročním obratem nižším než 2 miliony euro by z toho měly být vyňaty. A kromě toho eh, jde o to, že eh, některé firmy se mohou falešně vydávat za mikropodniky, to znamená, že tady musíme jasně stanovit limity musíme tady stanovit naprosto jasná pravidla tak, aby tady nevznikl eh, paralelní okruh eh, provozovatelů eh, pro neregistrované druhy. Kromě toho, jak už jsem řekla, není nutné, aby bychom nejméně jednou ročně prováděli audit. Za, musí tak činit členské státy, ale musí četnost auditů posuzovat podle daného druhu, podle dané situace. Častější provádění inspekcí odběru vzorků musí vycházet eh, z nutnosti vykonávat dohled, ale nesmí být založeno na libovůli provozovatelů. A kromě toho jsem vynechala ještě jednu věc, která je eh, podle mého názoru velmi důležitá v rámci tohoto legislativního aktu. Jde o to, že komise navrhuje vznik nového rejstříku. Něco takového v tuto chvíli v Evropské unii vůbec neexistuje, v žádném odvětví. Já si myslím, že takovýto registr klonů bychom neměli připustit, protože to je velká chyba. Registr klonů bychom neměli připustit. A proto tedy říkám, já se samozřejmě v klonování nevyznám zase tolik, ale více než 20 let eh, jsem se eh, zabývala rejstříkem odrůd v mé zemi, eh, ve své zemi ve Španělsku. To znamená, že v tom už se vyznám poměrně dobře. A díky těmto znalostem mohu hovořit s experty, kteří se velmi dobře vyznají v genetických otázkách, v otázkách rostlin. A tito lidé mi řekli dost informací na to, abych trvala na tom, že ten rejstřík klonů v navržené podobě musíme zamítnout. Další zpravodaje bych požádala o to, aby se mnou tedy souhlasili, stejně tak prosím i ostatní poslance, aby podpořili můj návrh. Ještě něco k těm klonům. V nařízení je klon definován naprosto jasně. V souladu s mezinárodními normami a v souladu s tím, co k tomu říkají eh, mezinárodní organizace. Nicméně následně se tu vychází ještě z jiného významu klonu. To znamená, že to jsou různé genotypy, které je možno objevit v rámci jednoho druhu. Já si myslím, že se tedy mohou, které se tedy mohou uh, lišit výběrem. Já si myslím, že není možné, abychom na počátku stanovili určitou definici a následně tu definici používali pro něco, co je zhruba podobné. Můžeme samozřejmě nyní diskutovat o tom, co to jsou druhy, co to je výběr druhů, co to jsou eh, klony, co to je eh, sanitární selekce druhů. Nicméně, pokud se o to někdo skutečně dohloubky zajímá a pokud by se mnou o tom chtěl diskutovat, tak já eh, jsem ráda, budu ráda a budu o tom ráda hovořit takže nejprve Pavel Poc jako stínový zpravodaj. Today so your... Eh, budu hovořit česky, to znamená, že vás prosím, abyste si nasadili sluchátka. Souhlasím a podporuji do značné míry názor paní zpravodajky a v souvislosti s tím, co ona řekla, si kladu ještě celou řadu dalších otázek. A jedna z nich je, proč proč vůbec máme na stole tenhle ten návrh ještě navíc v době, kdy budeme jenom stěží schopni v Evropském parlamentu tu věc vůbec během tohohle volebního období projednat. Já jsem od všech stakeholderů v té věci dostal jednu jednotící připomínku a ta zněla současný systém unijní registrace kontroly a záruk je celosvětově respektován je považován za nejlepší je potřeba ho zachovat. proč vy do toho šťouráte když to funguje? proč se snažíte nahradit 12 oborových směrnic jednou která je stejně nedokáže spojit do jednoho organického celku? vždyť Komise navrhuje, snaží se do tohoto celku zapojit i problematiku lesnického reprodukčního materiálu a to už je vůbec mimo rozsah možné působnosti té směrnice. Vždyť osivářství a třeba zelinářské seminářství nebo, nebo seminářství pro zahradníky, to jsou tak odlišné obory, že vůbec pokus je sloučit do jednoho nařízení, je předem odsouzený k nezdaru. Takže ta otázka, která je z veřejnosti a veřejnost klade v tomto případě otázky velmi hlasitě je, proč se snažíte zasahovat do pokojného stavu, když tento stav funguje, je pro evropské osivářství dobrý, definující a kvalitní. Já na tu otázku upřímně řečeno nemám odpověď. Protože když se podíváte i na ty petice, na tu responzi, na ty odpovědi, e, e, e, reakce veřejnosti, tak zjistíte, že ty petice se zabývají ve směs věcmi, které ten návrh vůbec neupravuje. Ať už je to transfer reprodukčního materiálu, ať už je to in-kind výměna mezi neprofesionálními provozovateli, genetické zdroje banky, odrůdové sady, vědecko-výzkumné účely a podobně. Komise tvrdí, že nechce stávající pravidla dále rozvolňovat nad rámec návrhu, protože se obává ztráty dobré pověsti reprodukčního materiálu z Evropské unie. To je vynikající. Ale ta otázka zní, proč tedy ho vůbec rozvolňuje, protože ten návrh předložený komisí je rozvolnění té stávající legislativy pro řadu členských států. Ta odpověď možná je někde ve směrnici zakotvená v té navrhované evropské registraci. Protože, kolegové a kolegyně, evropská registrace přece existuje. Ten semenář, osivář, který registruje svůj reprodukční materiál na úrovni členského státu, automaticky registrační E, instituce v členském státě zasílá do Evropského registru. Takže my tu Evropskou registraci máme, jenom teď vytváříme něco, co si troufám zcela otevřeně nazvat marketingovým nástrojem pro nějaké opravdu hodně velké, hodně velké nadnárodní firmy, které tohleto chtějí jako jakási zadní vrátka do evropského trhu. A co je výsledek, to si vůbec netroufám to si vůbec netroufám dopředu odhadnout. A, a e, hrozně nerad bych byl, když už jsme jednou se zbavili e, e, akta jako nástroje k omezení, jako, jako nástroje k, k takovému docela brutálnímu ovlivnění řeknu, <laughs> autorských práv a dalších věcí, i, protože se to týkalo i této úrovně, i, i této, těchto záležitostí, tak najednou tady máme tenhle ten návrh a najednou v něm nacházíme nějaké schodné prvky, které podle mého názoru by mohly evropské osivářství e, jenom poškodit. Aktiv přenesené pravomoci. Komise do konce roku jí vypracuje podrobnější přehled, připraví 90 dalších aktů, pro pána krále máme my vůbec právo hlasovat o návrhu, vytvářet nějakou carte blanche pro Evropskou komisi a říkat, my teď něco schválíme a vy potom uh, upravte a vymyslete, co vlastně my teď schvalujeme, to pokládám za absurdní. To skutečně pokládám absur- za absurdní a je, je úplně neregulérní, abychom něco takového my teď dělali mikropodniky. Paní zpravodajka to tady už zmínila, a zmínila to velice správně. Přátelé, kdybychom ponechali ten návrh tak, jak je, tak podniky spadající do tohoto rámce niche marketu, toho menšinového trhu, by naprosto v klidu dokázali zásobit celý trh České republiky, mé země, a to nejenom, prosím pěkně, semeny pytlíkovanými pro zahrádkáře, ale úplně v pohodě třeba osivem pšenice protože ta definice je dneska stanovená tak nesmyslně, že do ní v podstatě zapadají téměř všechny osivářské podniky. Takže zpět, vraťme se někam, co jsme už definovali ve společné zemědělské politice. Máme tam definovaného malého zemědělce, vraťme se k tomu. A tenhle ten eh, článek 36 opravdu zevrubně proskoumejme, protože on neslouží tak, jak je navržen vůbec nikomu. Vůbec nikomu. Protože kdyby měl e, návrh menšinového trhu řešit současnou pololegální nebo ilegální situaci, kdy v řadě členských států prostě běží takový ten šedý trh s těmi menšinovými úsilí, tak by musel také vypadat zcela jinak. Takže tenhle ten návrh, tak jak je, prostě neřeší, neřeší vůbec nic. E, já, pro mě je ta základní otázka, s čím byl takový problém, s čím měly státy Evropské unie takový problém, aby bylo nutno to řešit nařízením v tomto rozsahu. Já to prostě nevím a nikdo mi to nikdy neřekl, s čím jsme měli takový problém, s čím měla komise takový problém, s čím měly členské státy takový problém, abychom přistupovali k narušení toho pokojného stavu takovýmhle nařízením, takovouhle legislativou. A další otázka, jaká je přidaná hodnota toho nařízení? Já ji nevidím, tu přidanou hodnotu. Co zjednoduší, co zlepší? Vždyť ten stav jenom zkomplikuje, zneprůhlední a e, v zásadě všechny podle mého názoru e, poškodí. Vzhledem k těmhle těm opravdu závažným výhradám, já podporuji paní zpravodajku určitě se můžeme pokusit ten návrh komise vylepšit nějakými pozměňovacími návrhy a podobně ale upřímně v tomto časovém rámci který máme k dispozici to bude nesmírně těžké nesmírně těžké a já za sebe musím říct že budu velmi intenzivně zvažovat jestli mé e, e, skupině politické nenavrhnu a nepodám e, sám za sebe jeden jediný pozměňovací návrh a to je, abychom to odmítli a vrátili to komisi zpátky. Protože skutečně nevidím nejmenší důvod, proč tuto záležitost v tomto časovém rámci tímto způsobem řešit. Děkuji, pane předsedo. Na, das war doch mal eine deutliche Ansage. Tak to byla skutečně otevřená, jednoznačná informace. Dobře, slovo má Corinne Lepáš, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za tuto zprávu. Je to nesmírně důležité téma, protože osivo, semena jsou součástí eh, potravinovaného řetězce, zajišťují potravinovou bezpečnost, jsou na trzích, je to také otázka biodiverzity, eh, semen, živých semen a máme různé podmínky po celé Evropě. Je důležité, abychom se přizpůsobili také klimatickým změnám, které probíhají. Takže není to pouze odborné téma, ale i politické téma a je to důležité také pro naše spoluobčané, aby se uvědomili veškeré výzvy a rizika. Je to veřejné téma a musíme zachovat biodiverzitu, skutečně se nesmí míchat do daných věcí. Komise otevírá zajímavou cestu. Je zapotřebí pravidel, pravidel pro různé agrikultury, například biologická semena, tady máme různá kritéria, eh, která používají potom průmysloví zemědělci. Je zapotřebí přizpůsobit pravidla například eh, v oblasti heterogenního eh, materiálu a chtěla bych jim poblahopřát k těmto daným změnám. Také tady jsou předvídané výjimky pro zahrádkáře, pro ty, kteří je prosazují zemědělskou biodiverzitu. Je důležité, aby ta výměna mezi zemědělci byla uznána, jak navrhuje daný text, nicméně je zapotřebí některé definice upřesnit, především ty, které se zabývají heterogenním materiálem. Není možné mísit tento materiál a to je důležité. To musíme zdůraznit. Paní zpravodajka navrhla vyloučení klonu a já naprosto souhlasím s tímto návrhem. Dále malí zemědělci, kteří vyměňují je mezi sebou eh, semena, to nemusíme, nesmíme zaměňovat s operátory, takže musíme také jasně stanovit operátory, vyloučit malé farmáře, dále výměny malých množství, to by mělo být vyloučeno z dané legislativy. Především si myslím, že je důležité zaměřit se na ty takzvané níšové materiály, dále mikropodniky, pochopitelně legislativa společenství eh, vychází z ohromných čísel počtů, takže to nesmí zatěžovat mikropodniky. Eh, je tedy důležité, abychom se zaměřili eh, na asociace, které uplatňují zachování dané situace. Dále certifikace hybridních odrůd. Tím se zabýváme vlastně od rána a je důležité, aby to nebylo předmětem samokontroly, musí to řešit veřejné orgány, protože se jedná o veřejnou službu. Velké podniky v této doméně Eh, nemohou si dělat v podstatě, co chcejí. To nemůže být cílem. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní tu Hasi, prosím. Very much, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych eh, poděkovat paní zpravodajce, že vysvětluje některé aspekty v návrhu své zprávy. Jsou tady některé aspekty, ve kterých mohu souhlasit, s paní zpravodajkou, v jiných eh, oblastech bohužel ale nemohu souhlasit s paní zpravodajkou. Paní zpravodajka velice dobře eh, nanáší otázku, zda zapotřebujeme tento návrh, protože stávající legislativa není stará a nemáme nějaké závažné problémy, nespokojenost a vlastně ani zemědělci vůbec nežádají takovouto legislativu. Takže za zelené si myslím, že by všechno mělo být v pořádku. Pokud to skutečně celé zamítneme, tak souhlasíme. Také souhlasím s bodem, že návrh komise ponechává velkou část na aktech přenesené pravomoci. Myslím si, že toto množství opět eh, oslabuje nebo vlastně znemožňuje danou legislativu a to bychom měli přijmout. Co se týče zeleného přístupu, tak eh, my se ubíráme jiným směrem než paní zpravodajka. Co je pro nás nejdůležitější? Je to velká obava o biodiverzitu klíčová obava v případě této legislativy je ta, že musíme chránit zemědělskou biodiverzitu, ale zároveň musíme také chránit práva zemědělců, aby měli informovanou volbu, aby měli svobodnou volbu založenou na náležitých informacích. Její návrh v podstatě se zaměřuje i na malé operátory. V tomto ohledu zachází dál než návrh komise a s tím nemohu souhlasit. Je tady celá řada zkušeností a informací o důležitosti biodiverzity nejen v eh, volné divoké příroze, přírodě, ale také v oblasti zemědělství. Eh, různorodost eh, našich plodin je určitou pojistkou, zárukou Eh, budoucích změn, protože nemůžeme stoprocentně vědět, jak to všechno v budoucnosti bude vypadat. Nikdo nemůže mít eh, určitý eh, majetek, co se týče těch tradičních odrůd a heterogenních plodin. Musíme veškeré odrůdy do budoucna zachovat, protože budeme muset možná přizpůsobovat tyto odrůdy těm novým klimatickým změnám, pokud by se objevily nějaké katastrofy, choroby, škůdci, tak eh, jak k tomu například došlo v případě některých odrůd banánů, pokud vím. To znamená, že jsme ještě nerozhodli, jak stanovit limity, Nicméně chceme každopádně zajistit, aby operátoři měli možnost, tedy ti operátoři, kteří se snaží o ochranu a nadále užívání všech odrůd a kteří se snaží prosazovat zemědělskou biodiverzitu jako takovou, Týká se to především zeleniny a lesnictví, veškerých odrůd v oblasti lesu. Obecně, jak chce nastavit limity paní Ayuso? Chce mít přísnější systém, kde tady ten přísnější systém uplatnit, kde ne. Myslím si, v tomto hledu chceme jít úplně opačným směrem. Dále další otázka, která je pro nás velice důležitá, je transparentnost. Musíme zajistit, aby geneticky modifikovaná eh, mm, organismy nebo jiné podezřelé organismy nebyly doslova propašovány do toho systému osiv a semen. To znamená, lidé, kteří prodávají, kupují takovýto sporný materiál, tak musí být jasně transparentní, kdo co kupuje a kam dodává. Dále tradiční výměna semen mezi bio zemědělci by měla být také vyloučena z rozsahu působnosti tohoto nařízení. Děkuji. Děkuji. A nyní tady předávám slovo dál ale vidím, že žádný jiný stínový zpravodaj už tu není. Eh, takže nyní tady promluví Linda McEwen, potom Karen Karenbach a potom Judy Gerling. Judy Gerling. Nebo, nebo... Yes, thank you. I should have made it clear I was speaking on behalf... Děkuji, já jsem měla říci, že jsem měla hovořit za Jima. Jim by rád poděkoval paní Ayuso za odvedenou práci nemůže osobně reagovat na to, co říkal pan Poc. Musím říci, že to byl velmi užitečný projev, takže když si vyslechnete, co já řeknu o tomto návrhu, tak možná v tom uvidíte odpověď i na své vystoupení. A uvidíte, že bychom rádi podpořili to, aby se to celé vrátilo a Evropské komisi i na základě toho všeho, co jste říkal vy, pane poslanče, a řady dalších návrhů. Takže pokud toto je vážně míněný návrh, tak se o tom jsme ochotni bavit. Ale teď tedy k tomu, co říkal, co chtěl říct si Jim. V návrhu komise je řada pozitivních věcí, tedy možnost registrovat odrůdy na evropské úrovni, což by mohlo snížit eh, registrační náklady a lhůty, ale to pouze v tom případě, když se to udělá pořádně. A problém je, že si nejsme jisti, jestli cokoliv v tomto návrhu je uděláno pořádně, protože to je velmi neprůhledné a nemáme žádné podrobnosti. Chceme, aby nařízení vycházelo z důkazů a ze stávající praxe. Tím se zajistí dostatečné, dostatečná kvalita, ale zase netušíme, jestli je to v tom návrhu nebo ne, protože jsme to pořádně neviděli. Řada aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů mají upravit věci, které v tuto chvíli v návrhu nejsou. Často tyto akty nejsou potřebné. My si nemyslíme, že tyto akty jsou v souladu s jejich kompetencí a rádi bychom slyšeli vysvětlení od Evropské komise. Návrh dává Evropské komisi právo přijímat akty v přenášené pravomoci na, ne, na neomezené časové období to vždycky jaksi vede k otázkám. Proč? Co se týče zjednodušování, tak to je sice hezké slovo. A ať jste z jakékoliv politické strany, tak jste určitě pro zjednodušování. Ale problém je, že tady je to jenom slovo. Že v návrhu není vůbec nic, co by ukázalo, že to vůbec něco zjednoduší. Především nám jde o ovoce a zeleninu prodávaných Eh, prodávané zahrádkáři. A tady osobní návrh, názor chci říci. Nedávno se na mě obrátila sem, eh, seminářská firma ze Spojeného království a hovořili právě o zelenině, kterou já si pěstuji na zahrádce. Je to druh kapusty. Hodně se liší od jiných odrůd protože se má pěstovat, může pěstovat na horách, a tam, kde je mráz a v podstatě žádný a, komerční podnik by nic takového nepěstoval. A, já žiji v nadmořské výšce nějakých 300 metrů, což tedy pro většinu z vás není moc, ale u nás to dobře roste. A firma, která tuto odrůdu prodává, předpokládá, že by je to na poplacích stalo 2,5 tisíce liber a prodávají jenom 600 sáčků za rok. To znamená, že by jim trvalo dva roky, než by zaplatili registrační poplatky a deset let, než by na tom začali mít zisk. No a to je prostě směšné. A je směšné věřit, že jenom 600 lidí tuto odrůdu pěstuje protože většina zahrádkářů si prostě nechává semena a používají další dva nebo tři roky a navíc se dělí o tato semena. Proč vůbec něco takového má být pro Boha regulováno? K ničemu to nepovede. Takže já chápu, že komise řekla radě, že toto bere v úvahu, především tedy co se týče té nutnosti registrovat. A my bychom rádi věděli, jak to chtějí změnit ještě předtím, než o tomto návrhu budeme hlasovat. A pokud se nad tím zamýšlejí znova, zamýšlejí se znova nad logikou celého návrhu nebo jenom článku 50? Kritéria pro zahrnutí druhů do přílohy 1 na to se budou stahovat i registrační a povinnosti. Tam se můžou dostat v podstatě všechny druhy. Komise říkala v pracovní skupině, že takový záměr nemá. Zase si protiřečí. Pozměňovací návrh 21 paní zpravodajky je sice užitečný, ale článek 11 by měl být pozměněn a měl by všechny okrasné odrůdy nezahrnovat. Tento návrh je nedokonalý, základní ustanovení nebyla hodnocena co do jejich dopadu a kromě toho také komise bez jakékoliv zásadní práce a bez nějakých alternativ předkládá finanční dopady. Říká, že to nebude mít dopad na menšinové, na menšinové odrůdy. My si myslíme, že to není úplně pravda, Stavající opatření umožňují jednoduché prodávání a osiva, zeleniny a ovoce a v podstatě teď to chcete zrušit. Máme systém, který funguje, vy ho chcete zrušit a my se ptáme proč. Komise navrhuje, abychom rozšířili pravomoci úřadu pro odrůdy do jiných oblastí a zase nevíme, k čemu by to mělo vést. Snad kromě toho, a tady vedeme tady jsme vedeni k závěru, že to prostě přitíží kontrole a proč bychom toto měli schválit, pokud to k ničemu nepovede. Pokud na to dojde, tak bychom rádi zjednodušili celý text. Článek 36 a řada dalších článků prostě nemusí být tak dlouhé. Dá se to říct daleko jednodušeji. Především u těch menšinových trhů s odrůdami místního významu. A toho bychom se měli snažit dosáhnout. Děkuji. A nyní má slovo Linda McEwen a potom Karen Karen. Eh, Děkuji. Toto je druhý návrh, který máme dnes, kde v podstatě velký počet právních textů se snažíme dát do jednoho, abychom je zjednodušili. A zároveň se zdá, že to je ještě složitější a plus k tomu se přidají další akty v přenesené pravomoci, takže ono to vypadá teď jednoduše, ale nevíme, co nás čeká za nějakou dobu. Že v podstatě dnes jenom řekneme, že něco vyřešíme, ale neřekneme jak. Já si myslím, že u řešení problému systém aktů přenesené pravomoci dokonale tady nefunguje. Protože tady v podstatě no, můžeme přijmout nebo nepřijmout pozměňovací návrhy a nemůžeme se řádně nad věcmi zamyslet. Teď jsme řešili třeba problém pracovní doby pilotů. My jsme věděli, že ten návrh je problematický, ale v podstatě jsme ho mohli jenom přijmout nebo nepřijmout. Zdá se, že komise se všemi silami snaží konsolidovat. A já také beru to, co říkal Pavel Poc a ostatní. K čemu? Pokud tady vytváříme nový pracovní text, tak za prvé, jaký problém se snažíme řešit a jak ho řešíme? V čem je ten velký problém? A pokud není velký problém, tak proč to děláme? Ta, e, I u třeba zdravých zvířat v podstatě přepracováváme právní text, který vznikl před dvěma lety. A také, jak jsou načasovány tyto návrhy? Proč je to na konci funkčního období parlamentu? Jak dostaneme dost času na to, abychom to mohli řádně zpracovat? Nevím, jestli to nutně celé odmítnout, ale v každém případě komise by si měla dát pozor na to, aby předkládala tyto návrhy na konci funkčního období. Já vím, že vy jste na tom pracovali roky, takže nemůžete, komise, takže nemůžete očekávat, že parlament to udělá za pět minut. Dostáváme se do velkého tlaku. Co se týče farmakovigilance, tak komise na tom pracovala dva roky a teď po nás chce, aby jsme spěchali. To prostě není přijatelné abychom pracovali takto rychle. K tomu, co tady zaznělo o těch okrasných odrůdách. a e, starých e, tradičních odrůdách. E, My se dozvídáme od příslušného sektoru, že to bude stát spoustu peněz a k něčemu moc to nebude. Komise říká, že to tedy stáhne. Možná by bylo dobré, abyste nám přesně řekli, jaké s tím máte záměry. Protože jinak v podstatě z toho vytváříme další protievropský příběh. Ve všech novinách v Evropě, tady vidím, že kýve kolegyně z Rakouska, prostě měli bychom se měli bychom popřemýšlet, než se do něčeho takového pustíme, co z toho bude nakonec, k čemu to bude, čeho se snažíme dosáhnout. Já mám pocit v tuto chvíli, že jste se pořádně nezamysleli nad eh, dopady tohoto návrhu. My budeme předkládat pozněvací návrhy ke změně článku 11 a výškrtu z tohoto návrhu. A vidím, že mnozí budou činit totéž, tak uvidíme, jestli se dá vytvořit tady v této sněmovně konsensus. Já si prostě myslím, že bychom tady neměli sedět pár minut před volbami s takovýmto legislativním návrhem a snažit se to vyřešit. Prostě se to má udělat pořádně a má se nám dát na to dost času. Děkuji a nyní, Děkuji a nyní Karin Karnbach. Milý pane předsedo, milí kolegové, já jsem stínovou zpravodajkou za naši frakci ve výboru v Agri a včera jsme si vyslechli prezentaci pana Silvestrise. Měli jsme následně ještě výměnu názoru a expertní slyšení a já si kladu stejné otázky, které tu již dnes zazněly. To znamená, proč to celé vůbec potřebujeme. Protože v podstatě žádný z těch účastníků e, neřekl, že by byl nějaký problém. Slyšeli jsme, že v podstatě Evropa e, v oblasti oblasti eh, rostlinného eh, reprodukčního materiálu a osiv má skvělou legislativu, že s těmi stávajícími 12 eh, odvětvovými směrnici, směrnicemi jsme spokojeni. V jedné tedy v jedn, měli bychom je tedy spojit do jednoho dokumentu, do jednoho legislativního aktu, nařízení. My jsme tedy byli hrdí na to, že jsme tady mohli zachovat eh, určité pole působnosti eh, pro eh, ty národní státy. A tady se říká něco o tom, že by to měly být eh, inteligentní pravidla eh, pro inteligentní potraviny, ale zároveň si musíme uvědomit, že sem spadají i okrasné rostliny. To znamená, že ta oblast působnosti mm, se týká eh, týkala původně 250 druhů, ale dneska se to týká 3000 druhů, to znamená takřka všeho, co tady na planetě roste. E, proto jsme se na to včera ptali a včera nám na to nikdo neposkytl žádnou odpověď. Dneska jsme slyšeli celou řadu námitek, já se tedy připojuji k návrhu e, pana Eh, paní zpravodajky nebo pana zpravodaje, skutečně si myslím, že bychom to měli vrátit komisi. Nemáme důvod, proč bychom k tomu eh, v tak krátké době přinášeli pozměňovací návrhy, protože máme pocit, že pracujeme pod tlakem a přesto nevytvoříme vhodnou legislativu. Uh, Eh, nevíme, k čemu to je, komu to prospěje, tušíme, komu by to mohlo prospět. V každém případě to neprospěje biologické rozmanitosti a já se ptám, proč veškerý eh, rozmnožovací materiál rostlin má být certifikován. Eh, německy bychom řekli, že kupujeme zajíce v, pit, zajíce v pytli, protože nevíme, co eh, se eh, stane příští rok a mám pocit, že to, co nám komise předložila, je právě ten zajíc v pytli, protože kupujeme něco, eh, o čem vzhledem k těm mnoha aktům přenesené pravomoci nevíme, jak to bude vypadat a co tady budeme do budoucna muset řešit. To znamená, že já za sebe říkám, že pokud to nebude extrémním způsobem změněno, tak si nemyslím, že bychom tomuto odvětví e, pomohli. Myslím si, e, že zcela jistě nepomůžeme spotřebitelům, určitě nepomůžeme biologické rozmanitosti. E, jsem si jistá, že v tuto chvíli Evropský parlament ne, nepřispěje k té diskuzi nebo nemá moc co dodat k této diskuzi. Dobře, děkuji. A Nyní tady můžeme tu diskuzi schrnout a uvidíme, jak to s tím bude dále vypadat. Já musím říci, že s tímto návrhem už jsem měl hodně eh, zloby, hodně eh, starostí, ale dobře. Eh, ať se k tomu nyní vyjádří komise samotná. Chce se někdo vyjádřit? Pokud ne, tak dostane slovo paní zpravodajka. Ach doch tak přeci jen. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Pár vysvětlení, proč jsme předložili tento návrh na řízení. Začalo to vyhodnocením tohoto systému reprodukčního materiálu, a to na žádost členských států. A zhodnocení se ukázalo, že existuje několik problémů, které by se daly řešit novým legislativním rámcem. Pokusím se některé z nich výjmenovat. Za prvé, složitost a fragmentace stávajícího legislativního systému 12 směrnic, přičemž ne všechny z nich jsou relativně nové. Máme tam směrnice, které jsou z roku 1966 a 1970 například. Jenom dvě z těchto směrnic jsou nové. Těchto 12 směrnic vznikalo 30 let a pracovali prostě s jinou technickou situací a s jinými přístupy, které vedly k roztříštěnosti celého systému. Kromě toho jsme také chtěli sladit těchto 12 směrnic s Lisabonskou smlouvou a následně také jsme cítili potřebu zlepšit určité body, které se objevily během konzultací. Týkalo se to právní jednoduchosti, flexibility pro operátory a zachování zemědělské biorozmanitosti a zdrojů a také harmonizace mezi členskými státy. Přijali jsme tedy jednotný přístup, který byl také potvrzen během přípravy akčního plánu a během konzultace s členskými státy. A z toho důvodu tedy předkládáme tento návrh, který zachovává hlavní zásady stávající právní úpravy, tedy registrace odrůd a certifikace před uvedením na trh, ale nový systém chce vytvořit vyváženější systém, který by na jednu stranu dával všem uživatelům informovanou volbu a zajišťoval kvalitní a identifikovatelný rozmnožovací materiál rostlin, ale zároveň zase zachovává trvale udržitelné používání genetických zdrojů. Co se týče druhotných aktů a jejich počtu, tak tady chci říci, že stávajících 12 směrnic, které platí, respektive, že stávající rámec vychází ze 12 směrnic a 90 sekundárních aktů. Co se týče aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, s kterými počítá nový návrh, tak tam jsme si udělali inventuru a předpokládáme, že počet prováděcích aktů a aktů přenesené pravomoci bude jedna třetina z těch 90, takže 30. Kromě toho padly připomínky týkajících se určitých pojmů v novém návrhu a pojetí spíše. A tady bych se chtěla vyjádřit k těm menšinovým trhům. Cílem Evropské komise je vytvořit flexibilní systém, který bude málo zatěžovat a který umožní na trh dostat širokou škálu materiálu, což je důležité jak pro občany, tak také pro udržitelné používání genetických rostlinných materiálů. Jsme ochotní se bavit o alternativních kritériích menšinových trhů, takže by to nevycházelo z velikosti podniku, ale řekněme z místních trhů anebo krátkého dodavatelského řetězce, tak aby nevznikaly žádné paralelní trhy. A potom heterogenní materiál, Myslíme si, že takovýto materiál je také důležitý, především pro biozemědělství a vyšší odolnost vůči škůdcům. Je to potřeba všechno definovat. My už jsme založili pracovní skupinu, která by na to měla pracovat a připravit budoucí sekundární akty týkající se heterogenního materiálu. Co se týče klonů, to bylo zmíněno při prezentaci této zprávy a také na to navazovaly připomínky, tak registrace klonů již v některých členských státech probíhá. Některé klony podléhají sanitární selekci anebo existují pouze v určitých regionech. Takže určitá registrace by, kdy to potřeba, měla zůstat. Ale jsme ochotní o tom dále diskutovat. Uvidíme, jak se to dá vyřešit. Teď, co se týče kontrolu, kontrol a zkoušek v rámci uh, úředního dozoru a certifikace, tady máme dvojstupňový systém. Tak, aby hospodářské subjekty byly schopny certifikovat, tak nejprve musí dojít ke schválení příslušným orgánem. A příslušný orgán následně provede kontrolu certifikovaných operátorů, jimž cílem je zajistit, že stále dodržují tyto požadavky. Nezávisle na tomto auditu proběhnou určité kontroly, které ale budou vycházet z hodnocení rizika a budou je provádět příslušné orgány v souladu s pravděpodobností, že daný materiál nebude odpovídat požadavkům na řízení. A navíc, pokud provozovatelé sami nemohou provádět tuto činnost pod úředním dohledem, tak vždy existuje možnost požádat příslušný orgán, aby to učinil za ně. Příslušný orgán tedy také může provádět takovéto operace. To jsou ty hlavní body. Děkuji. Děkuji a nyní tedy na závěr předám slovo paní zpravodajce.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 bedlivě se nas, jsem naslouchala tomu, co říkala komise a i jiní poslanci. Mnoho z toho eh, je pro mě přijatelné. Já, zatím nikdo oficiálně nepožádal o to, abychom to vrátili komisi. Eh, na jednáních, která jsme o tom zatím vedli, bylo pouze eh, žádáno, abychom provedli změny, ale nikdo zatím nepožádal o to, abychom to takto celé vrátili komisi. Eh, nevím, jestli je tady potřeba to všechno spojovat do eh, jednoho legislativního aktu, když eh, těch 12 odvětvových směrnic je tak odlišných. Pokud jde o definici, tak si myslím, že bychom to měli precizovat. Nemůžeme připustit to, aby tady vznikaly ty paralelní trhy, protože obchod s osivy a s, rostlinem, s rostlinami totiž probíhá především mezi malými a středními podniky. Pokud jde o klonování, tak eh, v tom návrhu eh, používáme definici, která oficiálně platí, která tedy uh, Eh, byla zavedena Mezinárodní asociací pro ochranu nových druhů, nicméně následně se tu odkazuje na možné odlišné genotypy, které je možno najít v rámci jednoho, jedné odrůdy a které tedy je možno takto eh, použít. To znamená, že Eh, to není jasné. Klon je eh, rostlina, kterou není možno odlišit od, od jiné rostliny. To znamená, eh, že tady mám velké pochybnosti. Fitosanitární průkaz. Tam je přeci vždycky napsáno jméno, druhové jméno a klon u určitých druhů eh, máme vždycky uvedeno, odkud eh, ta daná rostlina pochází. Já si myslím, že toto je velmi důležité. Tady musíme postupovat naprosto jasně a musíme být přísní. Pokud ovšem tuto legislativu budeme uplatňovat na něco, co ve skutečnosti klon není, tak to nebude eh, v pořádku a proto si myslím, že bychom tu otázku klonu měli z tohoto legislativního aktu úplně vyjmout. Myslím si, že to by bylo to nejlepší řešení a prosím vás v tomto ohledu o vaši součinnost a podporu. Děkuji. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů eh, vyprší 10. prosince. 22. Eh, 23. ledna budeme hlasovat v našem výboru. Ve výboru AGRI se hlasování bude konat v únoru nebo v březnu a možná, že v tomto legislativním období o tom stihneme ještě hlasovat v plénu. Děkuji vám. Uvidíme se dneska odpoledne. Budeme hlasovat. Přeji vám zatím pěknou eh, polední přestávku, dobrou chuť a v 15 hodin se s vámi těším na viděnou. Eh, přesně v 15.00 začneme s hlasováním o hladinách hluku eh, automobilů. Děkuji.